Proszę Państwa, nim rozpoczniemy zasadniczą... Dámy a pánové, než eh, se pustíme do důležité části našeho zasedání, než tedy uvítáme paní ministrině, dovolte krátkou informaci. Máme zde technické dosnické dosie, které se týká dvou aspektů. První je rozhodnutí eh, v otázce našeho zpravodaje eh, pana Danteho, který v nejbližších dnech začne vyjednávání s radou. Bude se to týkat obecných podmínek eh, obchodování se zvířaty a biologickým materiály a jejich převážením. Druhá technická věc se týká úpravy několika směrnic, eh, kde se v našem výboru postupovalo zjednodušeným postupem. Chtěl bych navrhnout, aby hlasování ve zjednodušeném procesu se odehrálo na příštím zasedání našeho výboru. A teď eh, přecházíme hned k tomu hlavnímu bodu a to je výměna názorů se španělskou ministriní zemědělství paní Isabel Garciou Teherinou eh, v otázce zkušeností Španělska s prováděním vnitrostatních právních předpisů v oblasti potravinářského dodavatelského řetězce. Je mi potěšením, že zde mohu paní ministrině uvítat je, jsme velice rádi, že jste přijala naše eh, pozvání, abyste se s námi přidělila o eh, zkušenostech Španělská s prováděním vnitrostátní státních předpisů potrastí pro tajnářského dodatelského řetězce. Mm, v současné době probíhá debata o tom, jak potírat nekalé obchodní praktiky a také jde o otázku, zda je třeba toto legislativně řešit na evropské úrovni. Já jsem tedy opravdu přesvědčen, že španělské zkušenosti nám k tomu mohou velice pomoci. De facto už tady zazněla řada nebo aspoň několik návrhů, jak postupovat dále. Ovšem ty eh, práce mm, na tomto tématu byly dosud odkládány. A o to větší je naše radost, že zde máme eh, možnost eh, vyslechnout si zkušenosti paní ministrině že Španělsko je vlastně jedinou zemí, která dospěla dále než ostatní v této oblasti. Čili těší nás to, ještě jednou vás tady srdečně vítáme, paní ministrině, a těší nás, že vyměna názorů eh, s ministry zemědělství eh, zlepšují vztahy mezi radou a parlamentem. Dochází ke zblížení a také budeme moci eh, klást paní ministrině otázky. No a samozřejmě zde eh, pracujeme, komise IMCO pracuje na zprávě, paní Matines, místo předsedkyně parlamentu, připravuje stanovisko k této věci, určitě si také bude chtít říct slovo Nicméně teď už je čas na to, abych eh, dal slovo paní ministrině, takže paní ministrině mohli vás požádat velmi rádi a s velkým zájem budeme naslouchat vašim eh, myšlenkám a zkušenostem. Prosím. Eh. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení eh, členové výboru eh, pro zemědělství a, zem, a eh, regionální rozvoj Evropského parlamentu, dovolte, abych poděkovala za pozvání na toto dnešní zasedání a chtěla bych především panu předsedovi a také všem koordinátorům z politických frakcí poděkovat za tuto iniciativu, která nám umožňuje hovořit opět v tomto parlamentu o tématech týkajících se nekalých obchodních praktik a dopadů, které mají na potravinový řetězec. Já jsem velmi pevně přesvědčena, že je důležité eh, také z úrovně Evropské unie eh, přijímat opatření, které by snižovaly dopady těchto problémů. V našem ministerstvu pro zemědělství, potravinový řetězec a životní prostředí eh, ve Španělsku sledujeme s velkým zájmem všechny různé dokumenty a analýzy, které se týkají nekalých praktik, tak jak se zpracovávají za poslední roky zde ve vašem parlamentu, konkrétně ve vašem výboru a také v hospodářském a sociálním výboru Evropské unie. Opakovaně se hovoří o tom, že je to velký problém, který má negativní dopady Bereme v úvahu to, co již je zpracováno ve všech těchto zmíněných dokumentech a e, také bereme v úvahu to, co zaznamenávají různí aktéři v potravinovém řetězci na úrovni národních orgánů. A uvědomujeme si, že existuje velká schoda v diagnoze situace a v posouzení závažnosti problému. Dovolte, abych zmínila některé body, které podle mého názoru jsou velmi důležité v celé této situaci. Nekal nekalé obchodní praktiky se především objevují jako důsledek eh, nevyváženosti v ekonomickém slova smyslu v řetězci potravinovém. Zemědělci, eh, chovatelé dobytka jsou zejména vystaveny takovým nekalým obchodním praktikám. Eh, to také snižuje podkopává jejich schopnost trvale udržitelného rozvoje do budoucna. Strukturální změny, které probíhají v tomto potravinovém řetězci, eh, se stále větší a větší integrací a koncentrací eh, zvyšují eh, rozdíly v vyjednávací síle mezi různými aktéry a velice eh, oslabují zemědělce, chovatele dobytka, ale také zpracovatelský průmysl. Pokud je o negativní dopad nekalých obchodních praktik, se jednomyslně eh, uznává, že to může mít velice ne, ne, negativní dopad na celou ekonomiku EU. Můžeme říci, že nekalé obchodní praktiky představují velkou překážku pro rozvoj i pro fungování vnitřního trhu a velmi vážně porušují mechanismy trhu. Instituce Evropské eh, unie se snaží najít řešení v této situaci. Řešení, která by chránila malé podnikatele a eh, konkrétně zejména zemědělce a chovatele dobytka. A Mm, můžeme mít určité pochybnosti o tom, jaká opatření jsou adekvátní při řešení problému. V tomto smyslu můžeme konstatovat, že je obrovská e, odlišnost a rozdílnost v tom, jak jednotlivé země problém řeší. V této chvíli dovolte, abych vám řekla, jak situaci řešíme ve Španělsku a jaký model již funguje a začíná přinášet i výsledky právě ve Španělsku. Eh, chci říci, že od eh, nastoupení eh, naší vlády Uplynuly čtyři roky a my jsme velice pozorně sledovali velice závažnou situaci, ve které se nacházela celá řada provozovatelů, zejména zemědělců. Vzhledem k tomu, že tady je veliká nerovnováha ve vyjednávacím Eh, ve vyjednavací síle eh, různých aktérů celého potravinového řetězce. Také je tady nedostatečná transparentnost a často existuje i pochybná, eh, pochybné stanovování cen. Je tedy od začátku jasné, že je to problém velmi aktuální a proto jsme se zavázali, že budeme pracovat pro trvale udržitelný potravinový řetězec, který bude vyvážený a který také bude Eh, řešit tu situaci bezmoci, ve které se ocitá celá řada eh, producentů, kteří často prodávají eh, svou, své produkty bez smlouvy, neznají cenu a ani neví, kdy budou, jim bude zaplaceno. Vypracovali jsme tedy návrh zákona a stanovili jsme si tu výzvu, že chceme získat co největší konsensus všech článků tohoto řetězce. E, proto jsme usilovali o maximální účast všech těch organizací, které si spolupráci přáli. A vždy jsme se snažili najít text, návrh textu, který bude co nejvíce sjednocující. Vzešel z toho zákon číslo 12 lomeno 2013 obsahuje celou řadu opatření pro fungování potravinového řetězce. Zveřejněn byl tento zákon 2. srpna 2013. Prostřednictvím tohoto zákona jde o to, zvýšit účinnost a konkurenceschopnost agroalimentárního eh, sektoru, snížit nevyváženosti v obchodních vztazích různých aktérů celého řetězce a dosáhnout takového rámce, eh, kde všichni za svou práci dostanou spravedlivou odměnu a bude brát také v úvahu zájmy spotřebitelů vstup v platnost tohoto zákona a také vytvoření různých nástrojů, které sledují stejný cíl, to všechno je velkým krokem vpřed eh, ve formulování vztahů mezi jednotlivými aktéry, potravinového řetězce. A myslím, že právě Španělsko je v této věci nejpokročnější. Tento zákon 12 lomeno 2013 stanovuje nový právní rámec, který je spravedlivější, vyváženější a má upravit obchodní vztahy celého souboru eh, aktérů, kteří zde působí. Týká se to tedy od produkce přímo na polích až po distribuci, kde si spotřebitel nakupuje své zboží eh, Zákon eh, se opírá o takzvaný smíšený model, to znamená, že tady zde existuje veřejný systém, eh, kde se regulují obchodní vztahy a také soukromý systém, kde eh, funguje auto nebo seberegulace. regulace a to vše ještě doprovází systém dozoru a dohledu, aby bylo možné zjišťovat, jaké problémy ještě přežívají a jak se dále mohou řešit. Dovolte, abych nyní popsala trošku podrobněji pět hlavních bodů, ze kterých se skládá tento model, tak jak jsme ho vytvořili a spustili pro zlepšení celého potravinového řetězce. Za prvé, Eh, to, co bych nazvala veřejný systém regulace. Tady si myslíme, že aby bylo možné postupovat účinně, je nutné regulovat hlavní obchodní praktiky a definovat které praktiky by se měly považovat za nekalé. Tímto způsobem zákon stanovuje postupy, které jsou eh, považovány za povinné, například povinnost sepsat smlouvu v obchodních vztazích. Eh, prodejní smlouva, kupní smlouva musí nutně eh, být v písemné podobě, aby příslušní eh, aktéři, zejména zemědělci, kteří jsou v oslabené situaci, měli oč se opřít. Díky tomu zákon také přináší změny, které mají velký dopad na obchodní vztahy mezi zemědělci, kteří tímto již eh, neprodávají eh, své výrobky, aniž by znali všechny aspekty. A vědí také, kdy jim bude zaplaceno. Zemědělci ve Španělsku, když prodávají eh, své produkty, ví nyní, za jakou cenu prodávají své produkty a ví, kdy, budou, kdy jim bude zaplaceno. Také byly stanoveny podmínky pro rozvoj určitých postupů, jako například elektronické dražby, aby probíhaly se zárukou transparentnosti. Také se zakazují postupy, které se považují za zneužití situace, například jednostrané změny smluv, požadování ehm, neodůvodněných obchodních poplatků, eh, požadavek eh, poskytnout eh, citlivé obchodní informace, proti konkurenční postupy nebo další způsoby, jak zneužít situace. Ehm, uvědomujeme si nicméně, že chceme-li mít spravedlivý a vyvážený proces, nestačí jen definovat nekalé praktiky. Je třeba také vytvořit režim sankcí a vytvořit kontrolní systém. A tedy druhým bodem v celém tomto rámci eh, zákon zahrnuje tabulku sankcí, které je možné uvalit od těch eh, nejzávažnějších, což může být až pokuta jednoho milionu R, až také po vytvoření orgánu, který má za úkol kontrolovat plnění a dodržování všech eh, příslušných pravidel. To je agentura AICA. Já bych ráda chtěla zdůraznit některé aspekty tohoto režimu sankcí. Bereme v úvahu, že existují problémy, je tady totiž Eh, faktor strachu ehm, různých ehm, subjektů, které se bojí ohlásit nějaké zneužívání situace. A proto zákon zvažuje eh, i možnost, že kromě samotných oznámení takových postupů může se spustit vyšetřování eh, různými asociacemi ehm, anonymním způsobem. Kromě toho příslušná agentura může také vést vyšetřování na základě Eh, zřejmých eh, zřejmých úkazů, že dochází k takovému zneužívání eh, situace. Nechceme totiž, aby takové věci nekalých postupů nebyly napraveny. Dále vznikly vznikla tabulka sankcí, která je progresivní, bere tedy v úvahu, jak závažné je pochybení a e, sankce narůstá. Tím vysíláme dvojí e, signál, jednak vůči e, hospodářským subjektům a jednak vůči dalším aktérům v celém řetězci, kde je to vlastně takové určité varování. Také opakovaná chyba samozřejmě znamená zvýšenou sankci. Může tedy to být považováno za nejzávažnější porušení, které je opakované a pak ta sankce může být až pokuta 1 milion eur. Zákon, který také reguluje sankce, stanovuje maximální lhůtu na vyřešení jednotlivých případů. To je lhůta 6 měsíců, aby bylo možné co nejrychleji začít situaci řešit. Eh, při eh, vyšetření eh, této takové situace a při aplikaci sankce se celá věc realizuje na ministerstvu pro zemědělství a nemá to žádné náklady pro toho, kdo případy oznámil. Dále máme tedy velké naděje, že celý sektor bude dobře fungovat od vlastních administrativních postupů přes práci agentury AICA až po další možnosti a že bude vše probíhat při respektování zákona, jak se to nyní již ukazuje. V tomto smyslu vám mohu upozornit, že tady je velice eh, důležitý pilíř pro úspěch všech těchto opatření, který existuje v rámci ministerstva Eh, zejména tak, jak to vzniklo eh, v těžké situace pro zemědělce, zejména ty, co pěstují eh, ovoce a zeleninu po uzavření ruského trhu, kdy jsme právě chtěli zejména zde sledovat otázku špatných postupů, nekalých obchodních postupů, které by měly tak velké dopady na zemědělce, kteří již tak mají velmi složitou situaci. Další důležitá oblast ve Španělsku, který na který hodně eh, dopadá situace, je mléčný sektor. Tady bylo důležité eh, pevně, jasně respektovat eh, evropské předpisy, které se týkají tohoto sektoru, spolu se španělským zákonem o mléčných výrobcích. Eh, tento zákon byl zveřejněn o rok dříve než zákon, který jsem právě vysvětlovala a přenáší nám tedy ještě delší eh, zkušenost z hlediska eh, obchodních postupů v tak důležitém sektoru, jako je mléčný sektor. Máme tedy bohaté zkušenosti již z mléčného sektoru a řekli jsme si, že i tady je třeba mít zvláštní systém sankcí v mléčném sektoru. A tímto způsobem se nám podařilo posílit eh, dobré plnění smluv a také plnění eh, předpisů vyplývajících z evropských eh, nařízení či směrnic. Díky agentuře, díky příslušnému zákonu Můžeme říci, že od roku 2015 eh, je nutné koordinovat kontroly, které probíhají pro respektování eh, kontrol v mléčném sektoru. Je to nyní mnohem účinnější. Eh, pokud jde o výsledky, které stále ještě zpracováváme, můžeme říci, že po době, kterou funguje naše agentura pro kontrolu, eh, byly, bylo zkontrolováno 3000 obchodních postupů u více než 663 podniků. Kontrolovalo se, jak je respektován zákon. Výsledkem tohoto všeho je, že bylo zpracováno 141 zpráv o uvalení eh, pokuty či sankce. Třetí eh, důležitá oblast je systém autoregulace, seberegulace, tak jak to formuluje také zákon, což umožňuje výrazně zlepšit celý rámec ochrany, eh, kromě vlastních postupů. To je možné díky kodexu osvědčených obchodních eh, postupů u potravinových eh, smluv. Tady tímto způsobem dobrovolně si aktéři stanovují závazky, které chtějí respektovat. A to je velice pozitivní pro ovzduší důvěry v obchodních stazích. Dále tady také existuje kodex podniků, výrobních podniků vstoupení nebo přistoupení k tomuto kodexu je dobrovolné, ale rozhodně je velice důležitým nástrojem, jak zajistit respektování náležitých postupů. Po, tři, po dvou letech práce se nám podařilo že kodex osvědčených postupů má také podporu zemědělců, eh, zemědělských družstev, eh, celého průmyslového sektoru a celého potravinového řetězce za, je to tedy text, kde v 50 článcích je zcela jasně formulován vztah eh, závazků, eh, ke kterým se hlásí podniky i asociace. Čtvrtá část celé této, celého tohoto systému Eh, se týká řešení konfliktu, tak jak je to také definováno v kodexu osvědčených postupů. Jde o to, aby bylo možné rychlým způsobem za nízké náklady a s se zárukou nestranosti posoudit eh, různé eh, problémy, které vznikají mezi partnery v procesu v kodexu se takto vytvářejí nové příležitosti, jak vytvářet a zlepšovat obchodní vztahy mezi jednotlivými aktéry celého řetězce, tak jak to také um, zaručuje i ehm, prostředník, který může vystoupit na žádost kterékoliv ze zmíněných stran, které jsou ve sporu. Když eh, velké podniky vytvářejí tak jak se k tomu zavazují v kodexu, vytvářejí eh, funkci obránce spotřebitelé a poskytovatelé eh, také toto umožňuje řešit vznik, případné vzniklé problémy. Jde o to, aby jednotliví aktéři procesu mohli vyřešit své konflikty prostřednictvím postupu bona fide za co nejnižší náklady, operativním způsobem, rychlým způsobem, způsobem, který se opírá o zprostředkování a arbitráž. Při vypracování zákonu jsme měli hodně na srdci, aby bylo možné zajistit fungování celého modelu dlouhodobě v čase. A právě proto tento model je doplněn ještě systémem sledování eh, celého agroalimentárního sektoru. A to prostřednictvím observatoře pro potravinový řetězec, tak jak to eh, vlastně vytváří pátý eh, článek celého tohoto systému. Můžeme tímto způsobem posuzovat výsledky, uplatnění zákonu, zjišťovat, jaké jsou problémy, které stále ještě přetrvávají, získávat přímé informace o objevování se nových problémů a sledovat také, jak se zlepšují obchodní vztahy. V observatoři potravinového řetězce se nám takto daří zjišťovat možnosti dalších zlepšení i když uplynulo ještě málo času od eh, vstupu v platnost tohoto zákona a nebylo dostatek času, abychom prokázali všechny možnosti, které přináší tento zákon, již nyní můžeme říci, že dochází ke změnám. A to i když uběhlo, te, uběhly teprve čtyři roky, dochází již ke změnám pozitivním. Celková změna situace bude vyžadovat ještě další úsilí a ještě trochu více času, ale já jsem si jistá, že se ubíráme dobrou cestou, dobrým směrem a že se nám podaří naplnit cíle, které jsme si stanovali. Podle tohoto zákonu je, jde o snahu do jediného právního předpisu začlenit všechny body, eh, které jsem tady uváděla v předchozím výkladu. A věřím, že to je velice důležitý klíč k úspěchu že to bude zákon pro všechny, protože všichni aktéři, všechny subjekty se mohli podílet na eh, posouzení tohoto zákona, který je integrační a snaží se integrovaným způsobem definovat práva a povinnosti všech eh, aktérů bez ohledu na to, v jaké části potravinového řetězce se nacházejí. Tímto zákonem jsme se také snažili různým sektorům, různým subjektům Eh, předat eh, vědomí potřeby navzájem se uznávat, navzájem se respektovat, spolupracovat, přispívat k dobrému fungování celého řetězce. Já myslím, že budete se mnou souhlasit, že eh, takovýto řetězec se rozvíjí tak rychle, jak to umožňuje jeho nejslabší článek. Právě proto je třeba, aby se vše rozvíjelo vyváženě, současně pro všechny aktéry. Čili na závěr dovolte mi, abych se ještě zmínila o cílech, které se nám již daří dosáhnout a e, jak počítáme příští rok ještě dále posílit potenciál tohoto zákona. Jde o to dosáhnout větší vyváženost v obchodních vztazích, zabránit proti e, konkurenčním postupům, které by eh, zvýhodňovaly jen někoho. Jde nám o to zlepšit strukturu celého řetězce. Zlepšit schopnost, vyjednávací schopnost eh, producentů a také hájit jejich práva, posílit jejich pozici v celém řetězci a vytvořit podmínky, aby dostali odměnu, která jim náleží za svůj podíl na celém řetězci. Dále eh, dosílit eh, pružnějšího fungování celého trhu, který bude ve prospěch všech podniků. Já si opravdu myslím, že to je dobrý zákon a že může přispět k vyváženějšímu rozvoji agropotravinářského sektoru v mé zemi. A proto bych chtěla nabídnout vašemu parlamentu maximální spolupráci, eh, tak jako jsem již učinila při rozhovoru s komisařem Hoganem. Eh, jde nám o to naplnit všechny ty úkoly, které, eh, v kterých se můžeme opírat a naše zkušenosti, které jsou zajímavé a užitečné. Chtěla bych vás tedy vyzvat, abychom společně pracovali na vývoji eh, společných norem, které posílí dobré fungování vnitřního trhu a posílí také schopnosti podniků inovovat, rozšiřovat své aktivity, eh, protože právě na tom závisí eh, stav ekonomiky Evropské unie a také lepší pozice všech našich eh, producentů na vnitřních i vnějších trzích. Pani minister, děkujeme. Paní nie. Děkuji vám eh, za informace, velmi eh, konkrétní. Blahopřejeme vám k, vašem, k vaší odhodlanosti a odvaze, protože víme, jak tohle v různých zemích přijímají různé instituce. To sice, že je to narušení zásad tržního hospodářství. Zároveň eh, se domnívám, že eh, tohle je velmi přiměřené a jednoduše pro nás i pro další země je to dobrý příklad. Naším zvykem je nejdříve dát hlas, eh, tedy je slovo koordinátoru. Máme 14 eh, přihlášek do debaty, takže vás prosím, abyste se vešli do dvou minut pomůžeme, pustíme stopky, aby vám pomohli. Já eh, vás budu přerušovat, ale ale budu potom tak delikátně používat toto zařízení. Tak nejdříve pan poslanec Des za EPP. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji mnohokrát paní eh, ministrině Izabel Gracie Tarejněně. Jsem rád, že jste zde a upřímně řekčeno, příjemně jste mi překvapila tím vaším programem, který e, prosazujete ve Španělsku. Naše místo předsedkyně Merit McGuinness to, zpracovává toto téma a také bedlivě naslouchala a myslím, že spoustu z toho můžeme promítnout do naší práce. Je e, zajímavé, jaké národní možnosti tady opravdu jsou Ehm, neustále eh, takhle eh, požaduji toto eh, od vlastního ministra v Německu a teď to budu dělat ještě více, aby se používaly ty národní možnosti. Vy jste o tom správně hovořila že řetězec je jenom tak silný jako ten nejslabší článek a to jsou vždycky jenom ti výrobci pravidla. Já jsem sám součástí takového řetězce. Máme zpracovatelské družstvo, které zpracovává mléko od řady zemědělců a vidíme, jak velkou tržní sílu mají zpracovatele. Dále ty velké řetězce, které to od nás kupují. Čili eh, jak se k tomu stavěly ty eh, řetězce u vás? Eh, spolupracovali rády nebo to bylo pod tlakem? Vy jste také hovořila o zkrácení platebních lhůt. To je e, zajímavá věc. Možná byste mohla zmínit, jak e, dlouhé máte platební lhuty například v oblasti ovoce, zeleniny a mléka. To by bylo v tuto chvíli zajímavé pro nás. Hovořil jste také o e, sankčním modelu. To je také zajímavý přístup. Protože bez sankcí prostě dobrovolnost jenom nefunguje. To už jsme udělali v minulosti. A potom se také hovořila o kontrole úspěchu, úspěšnosti. To je velmi důležité, aby takový systém mohl fungovat. Kéž bychom eh, mohli dostat také písemnou eh, podporu, eh, popis vašeho modelu protože eh, bychom s ním rádi dále pracovali. Každopádně vám přeji dále hodně úspěchů a frakce EPP eh, je ráda, že eh, už na národní úrovni existuje systém, který, na který můžeme tady dále navazovat. Děkuji. Teď pan poslanec de Castro. Grazie Presidente. Signora Ministra, cara Isabella, innanzitutto... Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, eh, milá Izabelo, eh, děkuji vám mnohokrát eh, za tuto prezentaci o španělských zkušenostech ve velice zvláštní době u nás na zemědělském výboru, protože právě dnes budeme hlasovat o zprávě Mayrit McKinsey o nekalých obchodních praktikách. Takže to je taková šťastná náhoda. Je to doba, kdy si Evropský parlament Hm, začíná uvědomovat a projednávat tedy tyto nekalé obchodní praktiky v e, potravinářských dodavatelských řetězcích. E, je zřejmé, že e, jejich výsledkem nebo jejich podmínkou je zneužívání dominantní obchodní pozice v dodavatelských řetězcích. A to se uznává v jednotlivých zemích. I v mé vlastní zemi v Itálii jsou protesty, demonstrace, země trpí proti eh, nadnárodním, eh, nadnárodním koncernům, které kontrolují prakticky celý trh s čerstvým mlékem v Itálii. To je eh, celoevropský problém, závažný. Protože zemědělci potom jen s obtížemi mohou získat dostatečnou podporu eh, nebo dostatečnou sílu, aby mohli eh, něco ovlivnit na těch jednostranně diktovaných smlouvách. Takže co dělat? Tváří v tvář velkým firmám, které jsou schopné eh, vynucovat své vlastní podmínky, které zemědělci jsou potom nuceni přijímat. potom eh, vlády mohou těžko eh, zasahovat. Takže já bych se chtěl zeptat, jak efektivní tohle je. Eh, to je asi příliš brzo, možná v těch kontaktech s národními firmami není. Děkuji a pan Hajte má. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, rád dal slovo kolegyně Jasenko. Kolegovi. Děkuji. Eh, paní ministrině, eh, bylo velice zajímavé vás vyslechnout. Mám ne, přímo související otázku k vašemu tématu. A, a omlouvám se za to, že to řeknu hodně přímo čaře. Všichni víme, že eh, antibakteriální eh, rezistence je eh, velký problém v Evropě. Částečně to je léčivými krvivými v Evropě. Víme, že Španělsko je jedna ze zemí, které mají největší problémy v této otázce. Přesto nám sem pořád jezdí poslanci a chtějí rozmělňovat tu legislativu o léčivých hnojivech. Jak to eh, podporujete jako ministrině? Eh, jako ministrině eh, pro zemědělství i životního prostředí podporujete ty snahy zákonodárců ne z vaší strany, ale z vaší země. A myslíte si, že podávání preventivní podávání antibiotik zvířatům je jedna z praktik, které narušují jak eh, zdraví zvířat, tak pravidla a eh, vo, o volného trhu a rád bych ty odpovědi jak ústně, tak písemně. Děkuji. Děkuji. Paní poslankyně Sedra. Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, já jsem byla eh, jednou z koordinátorek které nepodporovaly to, aby proběhla tato diskuse, protože mně připadá, že tady je ehm, jedna důležitá otázka. Vy jste hovořila například o mlečném sektoru. Mně se zdá, že ehm, mobilizace, která tady proběhla a také úloha dvou, tří eh, delegací, které v závěrečné dohodě ehm, tvrdí, že se bylo dosaženo takového úspěchu, o kterém vy tady v našem výboru hovoříte, že to vlastně je výsledkem právě zákona, které schválilo Španělsko. Vy jste hovořila o tomto zákoně, ale myslím si, že tady se právě zapomíná na jednu velmi důležitou věc a to je právě eh, cena, která, za kterou se věci prodávají, které mají být spravedlivou odměnou pro zemědělce. Podle mého názoru to nikterak nereguluje, nereguluje eh, trh, nereguluje to všechny tyto aktivity a také to neovlivňuje eh, užitečným způsobem konkurenci, eh, protože nedochází ke skutečně eh, spravedlivému jednání o ceně. Vede to k povinné smlouvě. To je vlastně jen nová forma, eh, která postihuje producenty. Ano, oni sice pravda vědí, za jakou cenu svůj produkt prodávají, ale také vědí, že to není cena spravedlivá a že neodměňuje spravedlivým způsobem jejich práci. Tímto se vlastně neposílila jejich vyjednání vyjednávací síla. A proto položím tuto otázku. Ve Španělsku existovaly a existují eh, profesní organizace, kde se objevují všichni aktéři v daném řetězci. Existovaly a dále existují agrární informace, které zastupují producenty. Paní ministrině, Není třeba vymýšlet nic nového, stačí jen regulovat věci tak, aby se opravdu umožnilo vyjednávání spravedlivého typu, které stanoví minimální cenu, tak, aby zemědělci mohli žít eh, z plodů své práce, ať už pracují eh, v živočišné nebo eh, rostlinné výrobě. Děkuji, pana Hosling. Herr Landskolegen Jogi. Děkuji. Já dám slovo kolegovi Jorgimu z Katalánska. Děkuji. Dobrý den, paní eh, ministrině. Já bych chtěla říci, že eh, ne všichni poslanci eh, ze Španělska nepodporují přesně eh, stanovisko paní ministrině. Někteří ano, ale někteří ne. Paní ministrině, eh, říkáte, že tento zákon zlepšil situaci. Ano, jistě, zlepšil situaci oproti dřívější situaci. Ale jak tady říkala paní kolegyně, neřeší jednu velmi základní otázku a to je, jaká je minimální cena. Bez stanovení té minimální ceny je to vlastně tak trošku kulha kulhající zákon. Někteří jsou skeptičtí, jak tady už zazněla. Eh, ten postup autoregulace je dobrovolný a to také oslabuje sílu tohoto zákona. I já mám jednu otázku. Jak víte, naše země, zejména oblast ovoce a zeleniny, eh, je eh, zemí tedy vývozu, závisíme na vývozu našich eh, produktů. Jak tedy zlepšit eh, situaci v celém tomto řetězce? Tady bych řekla, že ten zákon, který jste nám vysvětlila, má vlastně jen malý dopad na ty vývozce. Dále se říká, nebo říkáte, že tento zákon také chrání spotřebitele před zneužitím situace. Uh, Eh, zneužití situace. To je velice eh, komplexní záležitost. Většina produkce, zejména u ovoce, která už nyní nemůže být vyvážena do Ruska kvůli uzavření ruského trhu, což bylo politické rozhodnutí, eh, Tedy je to produkce, která není určena pro španělský trh, ale pro evropský trh. A tady zase ten zákon zůstává bez zuby. Kdyby tady existovala evropská směrnice, která by takovým způsobem chránila všechny evropské producenty, pak by to smysl mělo, ale nikoli pouze španělský zákon. Mě by zajímal váš názor na tuto věc. Děkuji, pan poslanec Ferranc. Děkuji, pan poslanec Ferranc. Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, já vám děkuji za vaše vystoupení. A rovnou přímo mohu říci, že tady vlastně už diskutujeme o entém evropském textu, který hovoří o nevyváženosti, která již tak dlouho existuje v, řadě, v potravinovém řetězci. E, evropští producenti produkují se ztrátou. Eh, situace, tak jak se vyvíjí, se nepromítá do cen. Mohli bychom takto pro, provádět slyšení každé evropské země a opakovaly by se stále stejné závěry. A přitom nic se nemění. Všichni víme, že problém spočívá především eh, v společné evropské politice pro zemědělství, která eh, eh, vlastně nepřináší eh, odpověď na všechny legitimní požadavky producentů, kteří se odvolávají na volatilitu cen i trhů. Není tady vlastně možné bránit se proti dominantní pozici zpracovatelského průmyslu. A na závěr ještě chci říci, že možná řešení spočívají ve soustředění producentů. To se tady stále eh, vlastně eh, projevuje. Ovšem na druhé straně celosvětová velká združení a velké korporace zpracovatelů jdou mnohem rychleji. Bylo by tedy dobré při nejmenším zcela přepracovat evropské eh, právo hospodářské soutěže. Děkujeme, poprosíme paní Děkujeme a, a paní poslankyně McGuinness, která je, eh, která je autorkou stanoviska. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, vítám vás, paní ministrině. Děkuji, že jste přišla. Eh, většinou se mezi námi objevují pouze ministři z předsednictví rady a to je dobře, že si můžeme pohovořit také s někým dalším tak eh, samozřejmě eh, ve Španělsku bylo třeba konat a vy jste hm, provedli politické kroky. Druhá věc, vy jste skombinovali legislativu a autoregulaci, protože v současné době eh, my hovoříme o dobrovolném kodexu na úrovni EU a je tady určitý, určitý odpor. Čili je dobré, že e, ukazujete, že obě dvě tyto věci mohou fungovat ruku v ruce. A další věc ještě je udržitelnost, e, udržitelnost e, potravinového řetězce, dodavatelského řetězce potravin. Ano, tady jsou otázky, zda tento řetězec je schopný obstát v této úrovni konkurence, čili co si o to myslíte vy. A e, také i jako pan Des, já si myslím, že e, to, co jste říkal, bylo velice obsažné a dobré a byli bychom rádi, kdybychom mohli dostat kopii. E, dále, pokud se týče konkurence, zajímal by mě, když jste přicházeli s touto legislativou, jaký byl odpor a odkud? A dále často se říká, že musíme více myslet na spotřebitele, ale já si myslím, že producenti a spotřebitelé zase nestojí tak daleko od sebe, takže je možné eh, se postarat o oba eh, okruhy zájmu současně. My si myslíme, že eh, před naším hlasováním tedy vaše prezentace byla velice dobrým úvodem a že budeme dál pokračovat. Ano, děkuji. Eh, do debaty se hlásí čím dál tím více lidí a prosím tedy, abyste dodržovali čas. Také zde máme hlas, eh, hosty z Itálie, hosty pana poslance Dorfmana. A eh, vítám vás zde, poněvadž to dnešní zasedání je velmi zajímavé. A nyní paní poslankyně Hrans Garcia. Děkuji, pane předsedo, a děkuji paní ministrině za to, že jste dnes dopoledne přišla do našeho výboru. A chceme poděkovat španělské vládě za tuto iniciativu, eh, tak jak se rozvíjí v naší zemi. A přináší to dobré věci. Věci se zlepšují, to je důležitý první krok. A myslím, že to byla tedy velmi dobrá iniciativa. Já bych, paní ministrině, se chtěla zeptat, zda si nemyslíte, že kapacita zlepšovat věci z této iniciativy by neměla se omezit pouze na národní úroveň, mělo by se projevit také na evropské úrovni. A bylo by dobré, kdyby se to vztáhlo na všechny články řetězce na celém evropském trhu. Evropský trh je přece jednotný, tedy jednotný vnitřní trh. Eh, takže myslím, že v mnoha případech eh, se takovéto věci eh, musí projevit i jinde v Evropě. A pokud je o mléko, mléčný sektor, který tady zazněl, já myslím, že evropský mléčný sektor je možné zlepšit a je možné zlepšit stejně tak, jako se mohou zlepšit ehm, schopnosti organizací, producentů ovlivňovat situaci ve svém sektoru. Celý mléčný baléče, balíček Evropské unie by měl jít právě tímto směrem a zlepšit situaci. A třetí otázka, paní ministrině. Nemyslíte si, že ta španělská agentura Aika, že to je asi dobrý příklad a že by bylo dobré, ale tak by taková agentura existovala ve všech evropských zemích, aby tady byla schopnost uh, mít jakési, jakýsi orgán, který pozoruje, sleduje situaci, analyzuje situaci. A stejně tak španělský příklad sankcí je možná také použitelný i v jiných zemích. Děkuji, paní posel Aguilera. Děkuji vám, paní poslankyně. Bienvenida, ministra, aunque... Děkuji, pane předsedo. Vítám paní ministrině já musím říci, že eh, mně nepřipadá úplně eh, správné, že teď tady vystupuje španělská ministrině, když nás za tři týdny čekají volby. Já myslím, že je to prostě předvolební období, kdy dochází k určitým předvolebním bojům a to není zrovna vhodná eh, situace pro takovouto diskusi. Nicméně já vás vítám jako představitelku španělské vlády a chtěla bych říci toto. Eh, před čtyřmi lety, když přišla vaše strana do vlády, říkáte, eh, za tu dobu se situace hodně zlepšila ale já bohužel mám pocit, že pro zemědělce se ta situace zase tolik nezlepšila. Toto je zákon, který má pozitivní záměry. Ano, je to zajímavý zákon, to já připouštím. Zajímavá věc v tomto zákonu je právě celá ta škála postihů, celá ta škála sankcí. Ale dvě základní otázky se tady neřeší a jsou to dvě základní otázky, které vžadují zemědělci a to je otázka eh, použití základních produktů a také otázka prodeje se ztrátou v různých sektorech. Uvedu příklad, eh, o kterém hovořila koordinátorka. V mléčném sektoru jsou dvě velké Eh, oblasti, které obnovily smlouvu eh, se eh, španělskými producenty a to tak, že snížili ceny pro španělské producenty léče. Já nechci ztrácet čas a nechci tady zavádět další diskuse, paní ministrině, ale chtěla bych vědět, co si myslí španělská vláda o zvýšení podílu tuné Pan poslanec Rope. Pan poslanec Rope. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, gerbėme ministrė, noriu padėkoti. Děkuji, pane předsedo. E, paní ministrině, já bych vám chtěl poděkovat za e, to, že jste nám představila celou situaci a já jsem velice rád, e, že jste nečekali na výzvy od někud jinut a ujali jste se sami iniciativy. Samozřejmě je tady také otázka, že bychom měli eh, jednotný evropský systém místo 28 separátních systémů, eh, kde vzniká problém s různými eh, přestupky a, a právními problémy. Největší problém je v tom, že mm, jsou, tady jsou nízké, nízké ceny. Já jsem včera dostal petici od litevských producentů mléka a spotřebitelů. Je eh, čtyři a půl tisíce podpisů a eh, oni po nás žádají vytvoření jednotného mléčného trhu a jednotného eh, systému chladeb s cílem zabránit budoucím krizím a zajistit to, že naši farmáři nepocítí negativní dopady krizí. Já se domnívám, že všechny členské země by měly zajistit to, aby jejich farmáři měli dostatečně silnou vyjednávací pozici. Mě by zajímalo, jak se vy díváte na tu myšlenku jednotného evropského systému paní poslankyně Kostina. Děkuji, pane předsedo, a děkuji paní ministrině za to, že jste mezi nás zavítala a představila nám zajímavé náměty. Já mám tuto otázku. My se silně zabýváme evropskou dimenzí mimo jiné a domnívám se, že je nezbytné eh, abychom přešli od té dobrovolnosti k povinným opatřením, eh, poněvadž eh, zde máme příliš silnou moc eh, obchodních řetězců, které prostě jinak nejsme schopni vzdorovat. Mě by zajímalo od té doby, co máte tento systém ve Španělsku, eh, jaké se projevily, řekněme, slabiny, nebo co byste na tom vašem systému ještě vylepšila. A také eh, dají se odtud odvodit nějaké návody pro celou Evropu, eh, prostě něco, co by bylo možné aplikovat také na evropské úrovni. Děkuji. pan Buda. Děkuji vám, paní ministrině. Mám eh, tady velmi krátkou otázku, která se týká vepřového. Eh, byl jsem ve Španělsku a hovořil jsem s několika lidmi a tam jsem se dozvěděl, že kilo vepřového stojí něco málo přes jedno euro. Mě by tedy zajímalo, jak se vám daří držet vepřový sektor při životě, poněvadž de facto ta obchodní cena je prakticky stejná jakožto výrobní náklady. Existují nějaké mechanismy ze strany vlády, které udržují farmáře při životě? Že, jak říkám, výrobní náklady a prodejní cena jsou prakticky stejné. Děkuji. Eh, já si myslím, že moje otázka už tady zazněla a jenom, aby bylo jasné. Eh, vy jste zavedli ve Španělsku vlastní právní přístup. Pomohlo by, kdyby eh, se k této otázce přes, přistupovalo evropsky, čili pomohlo by, kdybychom měli takovou legislativu novou navíc v Evropské unii, nebo bylo by to spíše negativní? Děkuji, děkuji pan Bogovič. Děkuji vám. Ki ga je obrala Španija, eh, žal. Hovořit eh, o španělském přístupu je jistě zajímavé, ale já konstatuji, že na evropské úrovni nevíme, Eh, jakou cestou se ubírat, či nechceme se takovou cestou ubírat. Já tedy děkuji eh, co jste, za to, co jste udělali ve Španělsku. Na jedné straně tady máte zákon, který také stanovuje sankce a který také má i systém sledování situace. A pak tady máte systém seberegulace, eh, systém řešení sporů, observatoř. Vždycky je důležité v přípravě eh, takového eh, zákona je prostě zapojit všechny aktéry, ale také zapojit do toho i spotřebitele. Já osobně příliš optimistický nejsem. Nemyslím, že v zemědělském sektoru je možné vyhrát nad eh, monopoly a velkými podniky, ale je možné do procesu začlenit spotřebitele. Tímto směrem bychom měli pokračovat, pokračovat v tomto úsilí a také se inspirovat španělským příkladem, ale nemyslím si, že je možné ve všech zemích Evropy schválit takový zákon jako ve Španělsku. Bude třeba spíše pomýšlet na nějaké řešení na evropské úrovni. Děkuji. Pan Děkuji. Pan Andrew. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat paní ministrini za její vystoupení. Je to problém, který máme všichni a vy máte rozhodně tu zásluhu, že jste se pokusili ho řešit, že jste se snažili navrhnout eh, řešení na základě eh, partnerství, na základě Eh, souboru opatření, včetně povinných smluv. Otázka nyní zní, zda je to eh, opravdu výhodné pro všechny zúčastněné, nebo zda nadále pokračuje ten vztah ovládaného a ovládajícího. V těch postupech, které jste tady rozvěli, máte nějaký náznak, kterým směrem se to ubírá? Děkuji, paní Hazenkamp. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní ministrině. Každý eh, rok eh, umírají eh, velké počty zvířat, bíků ve španělských arenách přicházejí velmi krutě ke svému konci strašně trpí a musí dlouho bojovat o svůj život. Vedle toho eh, řada vesnic eh, ve Španělsku slaví festivaly, eh, kdy se značně bojuje, tedy porušují práva zvířat, například v Las Vegas, kde se po bících házejí ostrá kopí nebo Toro de Fuego, kde je několik dní se Eh, zvířata eh, pečou v ohni a loví divoce v ulicích. Řada eh, Evropanů i většina španělských občanů chce, aby to skončilo. I Evropský parlament chce končit s byčími zápasy a myslí si, že zvířata, že už se dále nemůžou, nemohou Mm, dotovat a kdy skončíte eh, s těmito hororovými slavnostmi a kdy konečně eh, začnete eh, zač- zacházet se zvířaty lidsky. Děkuji, pan posel. Děkuji, pan poslanec Kužmiuk. Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, měl bych dvě otázky zákon, který jste nám dnes představila, platí ve Španělsku už rok. Mohla byste nám eh, popsat, eh, jak eh, působí na příjmy zemědělců, jestli díky působení toho zákona se příjmy zemědělců nějak spravily. A jak to také ohledňuje ceny pro spotřebitele? Jestli jste Eh, spozorovali eh, nějaký jejich nárůst eh, v souvislosti s tímto zákonem. A druhá otázka. Instituce, která dohlíží na fungování toho zákona, použila už nějak ten systém postihu, o kterém jste hovořila, a pokud ano, jaké ty postihy byly? Děkuji, paní poslankyně Martinez. Mm, gracias, señora ministra, por estar aquí. Děkuji, paní ministrině, za to, že jste přijela, i když ani mně to nepřipadá vhodný okamžik, právě proto, že nás již čekají uh, volby. Hovoříte tady o tomto zákonu, který mm, ovlivňuje potravinový řetězec. E, říkáte, že zlepšuje situaci, ale já si kladu otázku, do jaké míry opravdu se e, zlepšuje situace zemědělců, když jejich vlastně příjmy poklesly oproti loňskému roku o, celé, o 7,1%. Mně připadá, že Eh, vlastně žijeme snad ve dvou různých zemích, ve dvou různých Španělskách, eh, jako kdybychom nezdíleli stejnou situaci a neviděli stejné věci. Nebylo by lepší změnit celý model, ne přijmout nový zákon, ale změnit celý model zemědělství, aby byli zemědělci náležitě odměňováni za práci, kterou realizují. Děkuji, paní posel. Děkuji, paní Šer. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla zeptat paní ministrině, toto je e, velké téma, které se neustále opakuje na všech zasedáních. Já jsem nedávno se setkala s dvěma z zemědělci e, v chovateli e, mléčného dobytka v Nizozemsku, a byli jsme s tím v Bruselu a chtěla jsem se eh, zeptat, vím, že je také hezký eh, eh, takový belgický projekt v, té, v tomto smyslu. Každopádně vy to asi řešíte u vás v zemi a v Belgii se to také řeší a Merit McGuinness to řeší. Řešíte to na radě, jde o legislativu. Co jsou tady klíčové body? Včera by to bylo zase smutné. Hovořili jsme o krizových, eh, krizové podpoře ve společné zemědělské eh, politice. Čili eh, my teď řešíme takovéhle věci a proč se nepustit tím vaším směrem? Řekněte nám, co děláte na radě. Děkuji. Děkuji, pan Kabuto. Děkuji. I já bych rád poděkoval paní ministrně za prezentaci za to, že mezi nás dnes přišlo. Chtěl bych eh, doplnit eh, tedy eh, španělskou vládu v její iniciativě, respektive takhle složitý poklonu. Zatím ještě není dostatek informací, abychom plně mohli vyhodnotit tuto praxi. A teď se zdá, že je to správný postup. Je to něco, co bychom měli napodobit na evropské úrovni a zamyslet se nad tím, jestli tento postup neharmonizovat na evropské úrovni. Paní ministrině dvakrát eh, zmínila myšlenku potravinářských podvodů ve své prezentaci. A to je možná klíčové téma. Já bych se zeptal, do jaké míry si myslíte, že by tady měl být evropský eh, proces k odhalování eh, podvodu, zejména eh, pokud je označování, eh, označování zemědělského původu, tedy produktu. Tak, 23 řečníků si vzalo slovo a položilo otázky. A ještě jednu otázku. Jestli jste tenhle návrh předložila na eh, Radě ministrů zemědělství svým eh, ministerským kolegům? To je moje otázka, protože eh, se tady potom debatuje pořád dokola, ale zajímalo by mě, jestli takhle stručně jste to ehm, nebo výstižně jste to prezentovala na také ministerské úrovni. Takže vás prosíme o reakci, nemusíte eh, reagovat úplně na všechno, jste prostě naším hostem. Děkuji. Eh, děkuji, pane předsedo, a děkuji všem za jejich vystoupení. Já se pokusím reagovat na všechna Eh, na všechny dotazy, všechny velmi četné otázky a možná eh, se pokusím i zmínit španělský přístup k celé věci, když to možná překračuje rámec tématu, ke kterému jsem byla pozvána. Jedna otázka je, zda distribuce přijala zákon s eh, nadšením nebo naopak se skřípěním zubů. Distribuce se pravděpodobně cítila lépe v předchozí situaci, kdy ještě zákon ne- neexistoval, protože měli právě pozici síly pro svá vyjednávání, tak jak to ostatně je také ve většině ostatních evropských zemí. A právě silná pozice, kterou měli, jim umožňovali eh, si prosadit lepší podmínky, výhodnější, pro ně výhodnější podmínky. Ale jak už jsem řekla, Eh, tento zákon pro všechny a o všech byl vypracováván eh, za účasti všech, všech aktérů, čili i distribuce a zástupci distribuce byli od začátku až do konce součástí celého procesu a i když je to zákon velice ambiciozní, tak vlastně všechny jeho pasáže byly schvalovány i se souhlasem zástupců distribuce, i když pro ně to znamenalo, že budou muset změnit své postupy a také vláda se je k tomu snažila eh, přimět. Takže můžeme říci, že zákon má i podporu distribuce. Jsou tady další obchodní aspekty, které jsou dobrovolné, ale také se počítá s tím, že některé věci musí schválit i distribuce, zejména v těch dobrovolných postupech. Bylo tedy důležité věnovat tomu hodně času, věnovat tomu hodně vyjednávacího úsilí, protože nemá smysl přijmout nějaké dobrovolné postupy, když se k tomu nepřipojí všichni účastníci na trhu. Hovořila jsem o ovoci zelenině a také o mléku. Můžeme říci, že e, máme plán kontrol, který e, probíhá za pochodu, který se stále mění, stále aktualizuje, eh, vychází z aktuálních situací, například eh, loňského roku, eh, jsme v oblasti ovoce a zeleniny sledovali situaci před uzavřením ruského trhu a pak následně po uzavření ruského trhu. A Mm, došlo k velkému oslabení tohoto sektoru, proto jsme ještě dále posílili kontroly ovoce a zeleniny ve všech eh, částech řetězce. Eh, podobně můžeme říci, že tomu je i v mléčném sektoru. Španělsko není žádnou výjimkou situace v Evropské unii. Plán kontrol v této době je hodně prioritně zaměřen na mléčný sektor ale jak eh, říkám, ty kontroly eh, ze strany příslušné agentury jsou dynamické, mohou se eh, rychle, pružně měnit podle toho, jak se vyvíjí také v daném okamžiku situace v daných sektorech. Já samozřejmě Eh, své vystoupení, eh, celý ten popis situace ráda eh, pošlu všem zájemcům, případně máte-li zájem, mohu vám poslat celý, celé znění tohoto zákona, nebo alespoň rozbor těch pěti součástí tohoto zákona. Dávám to k dispozici celému vašemu výboru, stejně tak jako celému parlamentu, budete-li mít zájem. Koordinátor socialistické frakce Sa Castro hovořil o pozici velkých podniků. Já jsem hovořila o řadě opatření, které dříve platily a které eh, nyní se již nemohou uplatnit. Není prostě možné změnit smlouvu a před podpisem smlouvy je třeba znát všechny aspekty, čili jinými slovy, ta eh, smlouva musí mít určité minimální eh, součásti, které jsou definovány zákonem. A tedy zákon platí pro všechny podniky, nezávisle na jejich velikosti. A samozřejmě především eh, dohlížíme na to, aby platilo ve velkých podnicích, které mají lepší eh, postavení na trhu. vlastně řada těch opatření právě byla v zákonu vypracovaná s přihlédnutím k tomu pozici těch velkých podniků, které často měly eh, dominantní pozici na trhu, které využívali či dokonce zneužívali. Takže dnes je třeba dodržet všechny tato minimální předpisy a pak, když se nerespektují, dojde k sankci. Dále se tady hověřilo také o ehm, antibakteriální rezistenci, no tak ta se samozřejmě tady v tomto zákonu neřeší. Mohu říci, že Španělsko eh, velice ehm, rezolutně aplikuje požadavky eh, antibakteriální rezistence, stejně tak ostatně jako ostatní členské země EU a celá EU. Eh, rezistence antibakteriální rezistence zvířat se ovšem nemůže eh, směšovat s administrativními postupy. To je trošku jiná diskuse, která eh, tady nezapadá do této diskuse. My jsme vždycky eh, podporovali snižování používání antibiotik v chovu zvířata. Je také samozřejmě otázka, jak se podávají léky zvířatům. Španělsko respektuje všechny předpisy, které v této oblasti na úrovni EU existují. Paní Sandra hovořila o mléku. Je tady evropská krize mléka, není to španělská krize, je to evropská krize a e, ve Španělsku to mělo e, určité své specifické dopady, vyplývající z organizace tohoto sektoru. Já tady k tomu mám dvě poznámky. Vše, co naše vláda udělala pro mléčný sektor od začátku svého působení, a dále budu hovořit o tom, jak pozitivně tento zákon pro e, mléčný sektor. Pouze španělský mléčný sektor, žádný jiný evropský mléčný sektor nemá, se nemůže opírat o takový zákon, jako máme právě ve Španělsku Španělsku. Naše vláda eh, hájí společnou zemědělskou politiku nejen kvůli vlastnímu rozpočtu, což eh, rozhodně je rozpočtově velice důležité. Je to větší suma, než eh, která se ve španělském rozpočtu věnovala za celý rok 2007 až 2013 tomuto oblasti. Takže Eh, můžeme říci, že tak, jak se vyvíjela eh, situace eh, v mléčném sektoru právě v roce 2012, to, bylo velice, to mělo velice negativní dopady. Právě na španělský mléčný sektor došlo k vlastně ztrátám o 15 milionů eur. A my se tady snažíme udržet určité podpory a určitá opatření, která mají pomoci tomuto sektoru. vlastně eh, by to znamenalo ztrátu 55% eh, podpor a to by mělo samozřejmě všechny ty dopady eh, ukončení mléčných kvot, to má velký dopad na podpory, které jsou vypláceny. Ze 7. prosince došlo k dohodě, kdy já jsem vždy říkala Evropské komisi, že v mléčném sektoru eh, jsme v situaci, ve které by vlastně eh, všechny podniky musely ukončit své eh, působení, ale je zapotřebí, aby tato opatření byly legální v národním i v evropském měřítku. A je tedy třeba postupovat ve prospěch chovatelů dobytka. A Španělsko vyjednávalo o finanční obálce pro celý tento sektor. Jde to ruku v ruce s celou řadu opatření také na národní úrovni. Podpořili jsme eh, producenty, přijali jsme opatření pro propagaci eh, spotřeby a také jsme zlepšili sledování eh, uplatnění zákonů, zejména toho zákonu, který, eh, který reguluje mléčný sektor. Prováděli jsme také osvětovou kampaň o tom, jak vypadají smlouvy v oblasti mléka, Pracovali jsme spolu s producenty, měláme také program eh, rozdávání mléka, distribuce mléka ve školách a také eh, pracujeme na vypracování strategického plánu pro mléčný sektor, podporujeme rozvoj eh, družstev v mléčné oblasti, protože ve Španělsku zdaleka to není tak rozvinuto jako jinde v Evropě. A kromě toho také máme sedm dalších dodatečných opatřeních s, přímým, s přímou podporou 30 eur na jednu e, krávu a příjemci těchto podpor e, jsou právě e, producenti mléka a tady je ještě roční moratorium na splácení podpor, které byly vyplaceny z ministerstva. Podporujeme také plnění všech závazků pro trvale udržitelný mléčný sektor a stejným způsobem uplatňujeme také politiky pro kvalitní eh, produkty, ekologické zemědělství, tak jak to také definuje zvláštní program pro mléčný sektor. A to je jenom ukázka několika opatření z mnoha jiných a dalších opatření, které tady platí. To znamená, že vláda zmobilizovala přes 80 milionů eur na pomoc tomuto sektoru. To jde ruku v ruce s úsilím všech pro zlepšení situace na trhu díky velké injekci likvidity pro různá hospodářství, která to nejvíce potřebují. Od začátku také naše vláda se věnuje velmi pozorně celému sektoru mléka Možná jsme byli první zemí z Evropské unie, eh, která se tomu věnovala, protože máme dostatek, eh, dostatek zkušeností a máme také možná větší požadavky na smlouvy. Kromě toho španělští producenti mají ještě něco navíc a to je právě ta povinná smlouva, kterou je třeba uzavřít eh, právě prostřednictvím toho zákona, který jsem tady podrobně popisovala v členských státech jsou tyto smlouvy dobrovolné, ale u nás je to povinné. Čili já myslím, že žádný jiný eh, stát EU eh, nemůže působit stejně účinně jako Španělsko, které má také k dispozici sankce, které chrání eh, španělské producenty jak jsem řekla, je také možné počítat s určitými podporami eh, v daných eh, oblastech. To je zase další eh, výjimečné opatření, které bylo schváleno v komunitárním předpisu, kde se dovoluje členským státům ještě dát další eh, podporu. Čili vlastně z tohoto hlediska je španělský mléčný eh, sektor nejchráněnější v celé EU. Pak se tady hovořilo o minimální ceně. Já myslím, že eh, musíme dát určitou vyjednávací sílu tím, že se definuje také minimální cena Mm, ovšem je třeba respektovat evropské předpisy o hospodářské soutěži a také předpisy španělských zákonů ve věci hospodářské eh, soutěže. Hovořila jsem také o tom, že tady je kodex osvědčených postupů No, neměl, nebylo tady dostatečně času na to, abych toto rozebírala. To je otázka, která je eh, na bázi dobrovolnosti eh, je tady část administrativních opatření, ale část seberegulace, která je na eh, dobrovolné bázi. Eh, důležité ale je také říci, že jsou tady především ty povinné části, které jsou také doprovázeny sankcemi, kde se vyžaduje eh, plnění těchto předpisů, protože je možné to kontrolovat a také sankcionovat, když to není vše eh, respektováno. Čili kodex osvědčených postupů je vlastně jedna věc, která je tady ještě navíc k té povinné části obsažené v zákonu. Jak jsem řekla už na začátku, toto je eh, regulováno na národní úrovni, pouze na národní úrovni. Pan Frant hovořil o různých aktérech eh, z distribuce. Ano, to je jasné, že všechny členské státy, můžeme to konstatovat na mezinárodní úrovni, eh, konstatují, že dochází k velké koncentraci producentů. Ve Španělsku se naše vláda zaměřila na lepší organizaci celého sektoru uznáním organizací producentů, a to nejen v mléčném sektoru, ale i jinde, kde se podporují také interprofesionální, interprofesní eh, asociace. Snažíme se podpořit vzniky eh, družstev, kdy je pak lepší pozice při vyjednávání toho, kdo nakupuje vaše produkty. Prostřednictvím národního programu se snažíme za využití 5 milionů eur posílit také pozici sektoru producentů. Pokud je o nový rámec pravomocí, paní Martinez o tom hovořila, o potřebě znovu eh, přeskoumat, případně změnit evropské předpisy o hospodářské soutěži, no tak já k tomu mohu říci, že právě my díky našemu zákonu jsme šli tak daleko, jak jen to bylo možné v rámci stávajících předpisů o hospodářské soutěži. A náš Národní komise pro hospodářskou soutěž to velice bedlivě sledovala. Otázka postavení spotřebitelů. Já myslím, že tady není eh, horší eh, ochrana pro spotřebitele než právě situace, eh, kdy by se nedovolilo sektoru produkce potravin v Evropě se rozvíjet Nedostatek ochrany by právě bylo, kdyby v Evropské unii se velice oslabil sektor produkce potravy nebo dokonce zcela zmizel a zcela zanikl. Stejným způsobem nebudeme-li chránit inovace ze strany producentů, také by to znamenalo, že vlastně nechráníme spotřebitele. V každém případě náš zákon má v záměru spravedlivým způsobem rozdělit výsledky získané z celého procesu potravinového řetězce od jeho produkce až po distribuci. Jde o to, aby ta hodnota zůstala tam, kde vzniká prostřednictvím spravedlivého rozdělení, vyváženého rozdělení eh, celého výnosu. A pak je tady další otázka, zda je možné zákon dále zlepšit a zda je možné ho aplikovat na evropské úrovni. Já jsem vám říkala, že tento zákon se platí teprve vlastně roka půl a že už začíná přinášet své výsledky, ale musíme dále analyzovat výsledky Eh, jistě počítá se s tím, že bude možné dále zlepšit zákon a to díky působení observatoře, eh, který sleduje vše, co se děje eh, v potravinovém procesu, ale také samozřejmě sleduje, jakým způsobem je uplatňován tento zákon. Sám zákon stanovuje další mechanismy zlepšení je, zda je možné to rozšířit na evropské úroveň? No bez zesporu rozšíření na evropskou úroveň by ještě dále zlepšilo působení tohoto e, zákonu. Tady jistě může svou úlohu sehrát také Evropský parlament a já velmi ráda dám k dispozici všechno, co mám o tomto zákonu i o jeho zkušenostech. Všechno vám ráda dám k dispozici, aby Evropský parlament mohl přinést zlepšení e, problému, řešení problému ve všech členských státech. Já opakuji, že jsem plně připravena spolupracovat a e, Španělsko jistě jen jedním příkladem, ale velmi rádo přispěje svými zkušenostmi, aby bylo možné v komunitární oblasti přispět ke zlepšení situace. Pracujeme přece na jednotném trhu a všichni, všechny subjekty, všechny členské státy vlastně pracují na jednotném trhu a bylo by dobré, aby tady e, fungovala jednotná pravidla. Jak jsem to také ostatně uvedla na začátku svého vystoupení. Pokud je o organizace producentů v mléčném sektoru, já jsem vysvětlovala, proč eh, ve Španělsku jsou účinněji chráněni chovatele dobytka. Právě protože zákon o potravinovém řetězci eh, se změnil a umožnil stanovit sankce eh, za porušování pravidel Dále pokud otázka o agentuře. Myslím si, že agentura je právě klíčovým bodem eh, pro uplatnění celého zákona. Zákon, který něco zakazuje, ale netrestá porušování zákazu, je zcela bezzubý. Eh, to je samozřejmé, proto tady je také celá řada doporučení. <clears throat> Bez efektivní kontroly sledované případnými sankcemi je prostě eh, věc nerealizovatelná. <clears throat> probíhají systematické kontroly a pak také mohou eh, následovat sankce při zjištění různých pochybení. je možné stanovit sankci progresivním způsobem podle toho, jak závažné je pochybení, či pokud dochází k opakovanému porušení. Paní Aguilera hovořila o prodeji se ztrátou. Ano, jde tady především eh, otázka situace v Andaluzii. Máme tady zákon číslo 7, eh, který se zabývá právě otázkou prodeje se ztrátou. Eh, toto vlastně v pravomoci autonomních regionů. Je to zákon, který z jednoho důvodu je aplikován tímto způsobem, protože celá řada oznámení dochází právě do agentury eh, pro kontrolu. My to předáváme dále autonomním regionům eh, ve Španělsku, které mají pravomoc eh, sankcionovat případy prodeje se ztrátou. Toto bylo dříve definováno v zákonu pro maloobchod. Nyní jsme definovali situaci tímto způsobem pro šetření případů eh, prodeje eh, se ztrátou. Eh, španělská vláda se zabývá především otázkou oliv, nezabývá se tolik otázkou Eh, tu nějakou první dvě žádosti sektoru byla eh, postavení dvou soukromých skladů ve Španělsku v roce 2012. Sklady eh, nebyly schopny pojmout veškerou produkci oliv. To vedlo k tomu, že jsme nyní získali mnohem dynamičtější sektor produkce oliv, kdy je možné uskladnit řadu tisíc tun navíc. Kdybychom takto nepostupovali, pak by dopady na eh, sektor oliv eh, byl stejně negativní, jako se to projevilo v sektoru mléka. A eh, naše vláda ve víceletém finančním rámci vyjednala určitou obálku, která nám umožnila lepší spolupráci s tímto sektorem, aby bylo možné naleznout lepší řešení Právě díky postavení těch dvou soukromých skladů, kde je možné umístit milion pětset tisíc tun. Další otázka. Potřeba jednotného režimu pro mléčný sektor. Ano, to je jisté. Často je těžké pokročit ke společné pozici v rámci 28 členských států. Situace mlečného sektoru je na stole, jedná se o ní. Španělsko se snaží situaci řešit, zlepšovat i v zájmu spotřebitelů, i v zájmu producentů mléko. Samozřejmě tady představuje velmi důležitou komoditu. Bude to bezesporu velice důležité jednání eh, pro všechny členské státy, které by mohly takto vypracovat nařízení na evropské úrovni a eh, snažit se napravit nerovnováhy, ke kterým dochází na evropském i či mezinárodním trhu otázka slabých míst zákona. No, teď je možná opravdu ještě trošku příliš brzy hovořit o celkovém hodnocení zákona, eh, jaké jsou, její, jaké jsou slabiny tohoto zákona. To bude ještě dále zpracováváno po eh, delší eh, zkušenosti, kdy se budeme moci lépe poučit ze všech těchto aspektů. Dále se hovořilo o ceně eh, vepřového. Jedno euro. No. Vepřové ve Španělsku nestojí jedno euro, stojí jedno euro šedesát. Nevím, kde jste získali informaci, že je to jedno euro. Španělsko má velice konkurenceschopný sektor vepřového masa, velice profesionálně rozvinutý v průběhu historie. Můžeme říci, že tady byla celá řada složitých situací, jednak z hlediska eh, veterinárních opatření, jednak z hlediska eh, profesních a postupně se tady vytvořil jeden z nejkonkurenčnějších eh, sektorů v celé EU Eh, potřeba regulovat tento sektor na komunitární úrovni? No, já opakuji to, co už jsem řekla. Ano, je to důležité. A tady může sehrát velice důležitou úlohu Evropský parlament. Jednotný trh eh, potřebuje jednotná pravidla a i ta ochrana se musí posunout dál na celý trh. Nemůže fungovat pouze v rámci jednoho členského státu. Otázka spotřebitelů. Já jsem o tom již hovořila. Ano, také eh, organizace spotřebitelů byly součástí veškerého vyjednávání, veškeré práce na eh, zákonu a také jsou součástí observatoře potravinového řetězce. Eh, pracovali jsme spolu s nimi také na vypracování kodexu osvědčených postupů a jsou součástí celého eh, působení zákona. Velice často Eh, jsou velmi, velmi zapojeni do různých eh, postupů a to také na mezinárodní úrovni. A proto se chceme eh, lépe zaměřit na zohlednění přínosu spotřebitelských organizací. Otázka cen, intervenčních cen i dalších aspektů tvorby cen tak eh, tady jsou jasná pravidla, evropská pravidla hospodářské soutěže eh, prostě postupujeme tak, jak to definuje zákon. Děláme pouze to, co umožňuje zákon eh, v rámci možného vyjednávání. Dobré obchodní praktiky znamenají dobrou schopnost vyjednávání, aby se ceny nedeformovaly z titulu nějaké dominantní pozice. A v Evropském parlamentu, myslím, také byla diskuse na toto téma a Španělsko eh, dostává eh, podporu eh, pro zvířata, která jdou na jatka. Ochrana spotřebitelů, já myslím, že to už jsem vlastně zodpověděla. Paní Martinez hovořila o eh, agrární rentě, eh, hovořila zejména o sektoru ovoce a zeleniny. Eh, konkrétně situace olivového oleje a ochrana zemědělců tak tady určitě jsou důležité hodnoty, které jdou za rámec národní eh, politiky. Jistě zemědělce chrání společná zemědělská politika, ale také se jednotlivé vlády snaží získat výhodné podmínky pro své sektory, tak jak se to projevuje, také při jednání o společné zemědělské politiky, která původně nebyla příliš eh, příznivá pro styl zemědělství ve Španělsku, ale to, co bylo schváleno v roce 2013, eh, to umožnilo konsolidovat eh, životaschopnost našeho zemědělství, využít toho obrovského bohatství zemědělství ve Španělsku, tak jak to umožňuje zeměpisná poloha a další eh, podmínky. No, rozhodně společná zemědělská politika je velice důležitou eh, součástí Evropské unie a eh, je to také náležitě uplatňováno naší vládou po dobu všech těch let. Pan Kaputo, no teď nám trošku asi komisi chybí e, čas. E, hovoříme také o otázce kvality potravin. Španělsko nedávno schválilo zákon pro zlepšení kvality e, potravin, aby bylo možné zlepšit konkurenceschopnost našich produktů, ale také zajistit lepší záruky spotřebitelům. A na závěr, pane předsedo, my jsme zatím o tomto zákonu nehovořili v radě ministrů, ale několikrát jsme o tom jednali s Evropskou komisí e, a rozhodně jsme připraveni spolupracovat s těmi státy, které by náš zákon e, zaujal. Já vám děkuji mnohokrát za pozvání do vašeho výboru a děkuji vám za velmi bohatou diskusi. Paní minister, bardzo děkuji. Paní ministrně, my vám mnohokrát děkujeme. Jedná se o rozsáhlé téma, které jsme tady mnohokrát probírali na výboru a budeme velice eh, rádi. A dnes budeme eh, hlasovat o stanovisku paní McGuinness. Budeme eh, tady rádi za materiály, které schrnou naše dnešní vystoupení, zákon, vzory smluv tyhle eh, výsledky vaší práce, o které by se, s námi chtěli podělit, by nás mohly inspirovat při naší práci. A určitě eh, z vašich zkušeností, eh, z vašich výsledků budeme jistě čerpat. No, gratulujeme a děkujeme a určitě do tohoto tématu se budeme muset pustit na evropské úrovni. Takže eh, teď ukončuji toto téma, protože máme další věci. Ještě jednou paní Mesní děkujeme. Myslím, že to byla velice příjemná zkušenost eh, slyšet o tom, eh, že ten problém lze nějakým způsobem řešit. Když víme, že obtížně vzhledem ke koncentraci a monopolizaci trhu ale váš příklad eh, ukazuje, že taková šance tady existuje. Ještě jednou eh, děkuji. Měli jsme tady představitel Evropské komise, různých institucí, organizací, také naši poradci. Takže myslím, že to téma eh, bude také rezonovat v řadě dalších oblastí, například v mezivládních organizacích. To pro nás je důležité. Dámy a pánové, teď 3-4 eh, minuty technické přestávky, protože mám velké spoždění. Eh, Děkuji, paní místo. Yes, yes, yes, yes, we have already. Dámy a pánové, s velkým spožděním eh, se pouštíme do dalšího bodu, a sice hlasování o eh, stanovisku paní eh, Guinness. Už jsme tady hovořili o tomto tématu. Zpráva IMCO, stanovisko našeho výboru asi eh, dám eh, co nejrychleji eh, hlas paní McGuinness. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já vím, že kolegové chtějí hlasovat a odejít, takže děkuji stínovým zpravodajům. Velice dobře jsme spolupracovali a dobře jsme se pokusili pokryt všechny ty body v našich kompromisech. Jedná se tedy o zprávu IMCO, takže se nám všechno z těch 200 eh, pozměňovacích návrhů podařilo smrknout na 50 kompromisů asi, nebo 50 eh, hlasování. U některých věcí jsem napsala mínus, se eh, jsem spokojená a musíme pracovat, ale s IMCO, se spravodem panem Jackevičem. Nicméně dění v Polsku změnilo jeho harmonogram a já vás možná, že budu mít dokonce nového zpravodaje u této zprávy. Doufám, že eh, nedojde k odkladu. Eh, nejsem si jistý, co se s tím eh, stane. Nejistá, co se s tím stane. A ještě jednou, každopádně poděkuji Alvejře ze sekretariátu asistence Anne-Marie a, a Albanu Strangeovi za to, že mě podporovali. Děkuji. Dobrá, hm, to, co říkala paní poslankyně Sorvejka. Sorvejka zpravodaj bude pravděpodobně ministrem ve vládě, takže budou změny. Takže budeme hlasovat o kompromisech elektronicky. Zahajuji hlasování eh, o prvním kompromisu elektronicky. Teď. Ještě minutku. Poslanec Tarabela a eh, čekáme na něj. Dámy a pánové, eh, opakujeme hlasování. Já jsem elektronicky hm, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji. Teď pozměňovací návrh 52. Kdo je eh, pro 52? Kdo je proti? Eh, Zamítnut eh, pozměňovací návrh 140. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut kompromis 2. Zahajuji hlasování. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 25. Kdo je pro? Děkuji. Přijato. Kompromis 3. Za vyhlasování Kompromis 3. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, přijato. Pozměňovací návrh 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme hlasování. Zahajuji hlasování o pozměňovací návrhu 34. Končím hlasování. Přijato o tři hlasy. Teď kompromis 5 zahajuje hlasování. Děkuji, končím hlasování. Kompromis byl eh, přijat. Pozměňovací návrh 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme hlasování o kompromisu, eh, tedy o pozměňovací návrh 69. Končím hlasování. 20, o dva si tedy nepřijato, že ještě jsme to zkusili, tedy ověřili. 59 nyní. Kdo je proti? Také ověříme elektronické závěr hlasování. Končím hlasování. Také eh, zamítnuto od čtyři hlasy. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Teď pozměňovací návrh 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 36. Kdo je pro? Děkuji, přijato 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 80. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Ale ověříme pro jistotu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to o čtyři hlasy. Dobrá. Kompromis 7. Zahajuji hlasování o kompromisu 7. Končím hlasování. Děkuji, přijato. Kompromis 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 133. Kdo je eh, pro? 133. Kdo je proti? Ověříme hlasování o 133. Končím hlasování. 22 k 18 zamítnuto. 127, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 123, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 139, kdo je pro? Děkuji, přijato. 84, kdo je pro? Děkuji, přijato. 131. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji, a zamítnuto. Kompromis 9. Eh, budeme hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 86 paní Köstinger, kdo je pro? Eh, přijato 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. 105. a Zahajuji hlasování. Končím hlasování. to. 163. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnu to. 167. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnu to. 176. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 177. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 178. Kdo je pro? Děkuji, přijato. 180. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 181. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Zajímavé hlasování o 181. Ověříme tedy. Zamítnuto. to. 184, kdo je pro? proti? Zamítnuto. 182. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 182 ověříme elektronicky. Končím hlasování. Přijato. 183. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Tak si to ověříme. Budeme hlasovat o 183. Končím hlasování. Zamítnuto. 185. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Uvěříme. Závěr hlasování. Končím hlasování. O 3 odmítnuto. 189, kdo je pro? 189, kdo je proti? Přijato. Uvěříme 189. Končí hlasování. Odmítu to o dva hlasy. Pozměnací návrh 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. to. 190. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 191. Kdo je pro? Přijato. 192. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 193. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 146, kdo je pro? Kdo je proti? Uvěříme. Končím hlasování. Přijato o dva hlasy. To se těžko odhadovalo. A nyní budeme hlasovat o návrhu stanoviska a ve změní o pozměňovacích návrhů. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato a blahopřeji paní poslankyni. Paní poslankyně, chcete se k tomu vyjádřit eh, několika větami, protože víme, eh, jak obtížné eh, bylo spolupracovat o tomto stano- na tomto stanovisku? Jenom velice eh, stručně eh, zopakuji díky. Mm, eh, řeknu, že jsme hlasovali nějakým způsobem, ale neznamená to, že na plenárním zasedání prosadíme své stanovisko, pokud nebudeme pracovat s našimi politickými frakcemi a nezdůrazníme důležitost trvale udržitelného potravinářského dodavatelského řetězce a budeme spolupracovat s IMKem, takže vás žádám o vytrvalou podporu. Dámy a pánové, mám prozbu, Prosím, zapracujte ve svých vlastních politických frakcích a přesvědčte ostatní poslance e, k podpoře tohoto důležitého dokumentu. Víme, že to je e, zpráva vlastní iniciativy, ale velmi důležitá, takže prosíme, abyste pracovali v politických frakcích. Děkujeme ještě jednou, paní poslankyně, a přecházíme k bodu 11. ještě než eh, přijme k bodu 13, tady výměna názoru eh, s eh, viceprezidentem Evropské investiční banky, Pimem van Balkomem. Vítáme tady pana viceprezidenta, tak probereme bod 12. Zavedení mimořádních autonomních obchodních opatření pro Tuniskou republiku. Také bych eh, chtěl eh, mimochodem eh, poděkovat za řádné hlasování. Tady máme zpravodajku paní Aguileru a odpovídá za to výbor INTA. Myslím, že paní poslankyně to jistě představí lépe než já. Máte slovo. Gracias, president. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit stručně protože zemědělský výbor tady předkládá stanovisko. A to k návrhu eh, jiného výboru, k návrhu, který má hlavně za cíl zavedení nalehavých obchodních opatření pro Tunisko, a to zejména vzhledem k situaci, která nastala po atentátu, ke kterému došlo v červnu tohoto roku. Jde tedy o to vytvořit eh, pozitivnější eh, situaci pro na tak postižený sektor. Mou hlavní snahou eh, bylo vzít eh, v úvahu eh, nástroje, které používá komise i rada, kdy vlastně právě zemědělský sektor je použit jako sektor, který má posloužit k rozvoji mezinárodního obchodu. Já samozřejmě jsem jsem příznivkyní toho, aby se přijala nějaká opatření, aby se pomohlo této země, této zemi, aby se účinným způsobem pomohlo této zemi. Nicméně, eh, kdykoliv jde o to pomoci nějaké eh, zemi, prostřednictvím mezinárodního obchodu. Prakticky vždycky se to týká zemědělského sektoru. Tunisko má Eh, již nyní každoroční kontingent vývozu eh, olivového oleje. Eh, podle mé, mých informací Tunisko nevyčerpalo tento kontingent v minulých letech a nyní se ve zprávě navrhuje zvýšení o 35 tisíc litrů ročně, aby právě se povzbudil sektor olivového oleje v Tunisku. Já sdílím uh, názor, že Evropská unie by měla pomoci rozvoji ekonomiky v této zemi. A jako člověk, který žije v zemi, kde také se velice produkuje eh, olivový olej a navíc ještě žijí v regionu, který vlastně závisí na produkci olivového oleje. Eh, takže eh, pro mě Eh, by samozřejmě automaticky byl názor, že by se neměl zvyšovat kontingent eh, olivového oleje nad rámec eh, současných množství. Mně se prostě nelíbí takovýto způsob že vlastně politickou směnou hodnotou je právě zemědělství. V této zprávě jsem se tady pokusila být stoupenkyní solidarity. Ano, přejeme si vyjádřit solidaritu s Tuniskem, ale myslím, že je třeba to doplnit určitými podmínkami, které mě připadají životně důležité. A e, tady využít mezinárodní politiku, mezinárodní obchodu e, zemědělskými produkty. Jako kdyby to byl já jediná možnost, jako kdyby to vůbec nemělo žádný dopad na evropské, na evropské zemědělství. Při jednání eh, můžeme říci ano, ale je třeba to doplnit určitými podmínkami například týkající se doby, po kterou to bude platit. Jsou tady tři základní otázky v mém eh, textu, já to stručně uvedu. Za prvé, žádat od komise provedení studie dopadu takového typu eh, opatření na, na evropský zemědělský sektor. Když takto zvýšíme, výrazně zvýšíme kontingent, pak je třeba sledovat, jaké to má dopady na příslušná území, protože v Itálii, v Portugalsku, eh, v Španělsku, v dalších středomorských zemích je třeba vědět, jaký dopad na jejich produkci olivového oleje bude mít zvýšení takového kontingentu eh, pro Tunisku Tunisko. A v každém případě eh, by to mělo být systematicky prováděno, taková studie dopadu. Dále musí to být eh, zcela jasně definováno jako výjimečné opatření eh, v naléhavé situaci. To znamená, nemůže to platit déle než dva roky. Výjimečné naléhavé opatření pouze na dva roky. A za třetí, každý měsíc měřit eh, dovezená množství. Já se tady domnívám, že takové eh, výroční sledování, eh, výroční certifikát bude mít další dopady na sektor olivového oleje. Já si myslím, že právě použít měsíční výpisy, to by umožnilo snížit eh, dopady na náš sektor olivového trhu. Pane předsedo, to zvýšení kontingentu pro Tunisko znamená celkové navýšení z 56 tisíc tun vlastně prakticky na 95 tisíc tun. To znamená, že to je vlastně množství, které má normálně po celé Portugalsko. A to má obrovský dopad na Andaluzii. Ano, buďme solidární s Tuniskem, ale zvažujme také, jak citlivě to dopadá na eh, naše evropské producenty. Děkuji. Pan posud Castro. Eh, ano, jenom velice stručně, eh, pane předsedo, já chci podpořit eh, to, co tady řekla místo předsedkyně Aguilera. Já si v této věci myslím, že si o to musí, se, se tomu musí věnovat všichni. Evropská unie, souhlasíme, musí konat, aby reagovala na velmi závažnou krizi, eh, které čelí Tunisko v současné době. Ale není přece možné eh, tomu obětovat pouze a jedině zemědělství. Eh, právě zemědělství je přece oblast, která je v krizi, byla tady, byla tady postižena epidemií, je to obzvlášť složitý rok, a co děláme? Zvyšujeme na dva roky kontingent, což je 20 až 30 eh, italské produkce olivového oleje, celé italské eh, produkce, tak tady si myslím, je třeba věci trošku upravit. Děkuji, prošlo taky krutké vystoupení. Děkuji vám eh, za stručné vystoupení k věci. A nyní prosím další po jedné minutě. Děkuji. Já eh, vítám návrh komise. Šlo o opatření, které bylo časově omezené, eh, de facto bylo eh, míněno jako pomoc po teroristických útocích v Tunisku, aby to pomohlo trhu. Bude to skutečně časově omezené, dočasné a jsou tady kvóty. Takže já myslím, že bychom to měli podpořit potěž, protože pro tuniskou ekonomiku je to skutečně velmi, velmi důležité. Děkuji vám. Děkuji. Oui, merci, monsieur le président. Je voudrais... Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl podpořit uh, prezentaci přednesenou naší předsedkyní. Ano, myslím si, že obě věci jsou důležité. Jednak eh, podpořit v té konkrétní historické situaci Tunisko, ale musí to být velmi punktuální, tedy je to omezeno na dvě, dva roky, to je třeba zdůraznit a navíc je třeba ještě v průběhu tohoto období věci eh, sledovat, kontrolovat, abychom měli přesnou představu, jaký to má vliv na celkovou situaci. Je pan Děkuji. Eh, děkuji, pane předsedo, také já budu stručný. Já si myslím, že my chceme eh, podpořit Tunisko a já mám zájem také o, na práci v eh, zahraničním výboru a samozřejmě to je také součástí našich vztahů k jižnímu sousedství je třeba říct, že toto je technické téma, technický dokument, eh, který se týká velice politického tématu a je třeba to vidět v, kontextu, v kontextu všech eh, politik EU. Eh, jižní sousedství je nám velice blízké a samozřejmě myšlenka, že demokratický pokrok je cosi automatického, tak to prostě Eh, nelze brát úplně vážně, nelze brát za zaručené a skutečně je, že my eh, potřebujeme eh, být realističtí v rámci všech politik. A Možná, že by bylo dobré, kdyby třeba Agri a FED v této souvislosti iniciovali společnou eh, zprávu eh, s tím nebo na téma, jakou roli by mohlo sehrávat eh, zemědělství v naší politice vůči jižním sousedům. Děkuji paní Karnsasia. Především chci říci, že je třeba eh, absolutně odsoudit teroristický čin, eh, který, který tam proběhl a který je také vlastně zdrojem všech těch, eh, pro, těch, těch problémů. Tunisko tento teroristický čin jasně odsoudilo a proto musíme být um, solidární. Ano, ano, je to ovšem do jisté míry konjunkturální situace. Musíme brát tuto věc tedy v úvahu konjunkturálně. V tom smyslu, Eh, jistě přijmout návrh rady a eh, také eh, analyzovat návrh Evropské komise. Zazněly tady věci, které jsou zcela jasné, prostě to těžko k tomu něco dodat. Ano, přesně tak to je. Čili plně podporuji paní Aguileru eh, v tom, co tady zaznamenala. Já tady navrhuji, aby v bodě 9, eh, který změnila eh, navrhovatelka, navrhuji ještě další změnu, abychom tam uvedli, že toto nemůže být precedentem pro jiné dohody o volném obchodu Evropské unie a dalších partnerů. To znamená, má to velký dopad na naše území a prostě není možné toto dále eh, automaticky aplikovat i jinde. Pan posel Kaputo. Pan poslanec Kaputo. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Já plně sdílím eh, názor autoru, autoru stanoviska eh, a sice v tom, že je třeba podpořit eh, tuniské obyvatelstvo a možná, že nejenom v oblasti zemědělské to je třeba potvrdit a já myslím, že skutečně je třeba se také zaměřit na to, jaké to bude mít dopady. Neboť eh, to může mít vliv eh, také na vnitřní trh. Čili eh, tady je také potřeba si o tom uvažovat. Pan Tarabela. Já myslím, že všechny úvahy jdou stejným směrem. Můžeme být rádi, že máme takový souhlas, že chceme pomoci sousední země, zemi, která má ekonomické problémy a e, k slovům solidarity musíme přinést činy solidarity. Je pravda, že právě zemědělství je většinou e, tím e, nástrojem. To je 1,3 evropské produkce, těch 35 tisíc tun, takže to nějak příliš neohrozí trh. Ale to, co říká navrhovatelka je rozumné, to znamená určité sledování. Ano, nevím, jestli každý měsíc to je možná trošku příliš, ale já jsem v každém případě eh, rád, že se naše úvahy do, ubírají tímto směrem. My jsme pouze autoři stanoviska, nikoli celé zprávy, ale myslím, že v těžkém okamžiku pro Tunisko eh, bychom měli nějak přispět k tomu, aby se Tunisko trošku postavilo na nohy. Je to vítané opatření.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 Já se e, z tohoto opatření zase neraduji, e, protože jde proti zájmům evropských zemědělců. Změna režimu v Tunisku v roce 2010 s podporou EU vedl k slepé ulice politicky a mělo to špatné dopady na e, ekonomiku. Teď pod záminkou solidarity máme podpořit zemědělskou produkci olivového oleje Tuniska. Je to podobné, jako, u, jako kdybychom eh, chtěli od našich zemědělců, aby obětovali další sektor eh, po té, co už se takovéto oběti od nich vyžadovaly eh, tváří v tvář Ukrajině a Rusku. Já tedy myslím, že my ve výboru Agri přece máme v první míře na mysli zájmy našich producentů olivového oleje. To, co teď dělá Evropská unie, to je vlastně další rána dýkou dozad. Pro Evropany, kteří měli již velké problémy s uzavřením se ruského trhu pro jejich producenty, a naši kolegové na jihu Evropy už vlastně ani nehájí zájmy vlastního území. Já myslím, že se tady obětuje další část evropského zemědělství a to kvůli zahraniční politice. Myslím, že je to smutné, že politika vítězí nad zájmy zemědělců. Pan, pan posel Culo. Pan poslanec Zulo. Děkuji vám, pane předsedo. My jsme každopádně pro toto opatření. protože eh, data, o kterých jsme se doslechli, eh, to znamenají, ta znamenají také eh, škody pro národní hospodářství a je třeba to vnímat také v souvislosti s jeho evropskými státy, Portugalsko, Španělsko, Řecko. Takže opět ty země, které už tak eh, se s čímž potýkají, opět eh, toto nesou na svých bedrech. Ale máme ještě i jiné nástroje, makroekonomické, makroinstrumenty, které přehrály do Tuniska eh, stovky milionů. Čili je to opatření, které se nám nelíbí, poněvadž výrobci oliv to opravdu něco znamená pro evropské hospodářství. Také hovoříme o eh, citrusech z Maroka a teď eh, olivový olej z Tuniska. Děkuji a teď bych eh, prosil pana Aspirose z komise. Good morning. Uh, thank you. Thank you. Paní Aspiros eh, z Evropské komise. Dobré eh, ráno. Děkuji vám. Pokud se týče tady to původu tohoto zboží, tak komise plně, plně podporuje toto, tuto úpravu. Vzhledem k tomu, že se od nás žádá, abychom provedli eh, posouzení dopadů. Eh, chci připomenout, že eh, komise reagovala na levou situaci v Tunisku a vzhledem těmto okolnostem se nepodařilo a nemohlo být provedeno posouzení dopadů. Nicméně zdá se vzhledem k tržním podmínkám, že nebudou takto ovlivněni eh, evropští producenti. 35 tisíc tun to je pouze 2,2 spotřeby v EU v roce 2014 a 15. Eh, navíc zásoby olivového oleje v EU jsou velmi nízké. Eh, na konci té poslední sklizně jsme měli Eh, necelých 900 tisíc tun. Necelých 900 tun, přičemž tedy eh, by to mělo být mnohem víc. Zdá se také, že sklizeň eh, za leta 2015 a 16 nebude dostatečné, aby se zásoby oleje v Evropské unii zvýšily na průměrnou hodnotu. Navíc eh, ceny olivové oleje jsou rekordně vysoké a eh, trh na to zareagoval zvýšením eh, dovozu z Tuniska automaticky. Mohlo by se stát, že Eh, takto vysoké ceny oleje by mohly vést spotřebitele a průmysl k hledání alternativních surovin. Komise eh, bude eh, úzce sledovat vývoj v oblasti olivého oleje vzhledem tedy ke stávajícím i budoucím kvótám. Nepřejeme si negativní dopady na ceny olivého oleje a opravdu to budeme sledovat eh, zejména v případě, v případě negativních dopadů. Eh, komise samozřejmě může tento preferenční režim eh, kdykoliv ukončit a tarifní kvóty hm, to skutečně spadá do kompetence do kompetence komise. Co se týče dovozních povolení, komise se domnívá, že navrhovaná úprava není zbytečná, eh, poněvadž mm, eh, udělená licence eh, bude, je platná pouze do konce prosince. Děkuji vám. Bardzo dziękuję. Pani poseł Děkuji a ještě eh, prosím velice stručně paní poslankyni. Děkuji, pane předsedo, jenom velice stručně. Já chci poděkovat všem těm, kdo vystoupili. Toto je tedy stanovisko. Budeme o něm dále jednat a věřím, že brzy o něm již budeme hlasovat. Já bych jen chtěla říci, že INTA, což je příslušný výbor, si přeje, abychom co nejrychleji schválili toto stanovisko. Teď ovšem říkají, že vlastně prodloužili lhůtu pro další schválení eh, v Intě. Takže my vlastně bychom měli již hlasovat velice brzy a to je možné. Já nevidím důvod pro prodloužení lhuty. Zástupkyni komisi bych chtěla říci, a také jednomu z, z vystupujících bych chtěla říci, že ano, to tento kontingent opravdu postihuje především jihoevropské zemědělce. A my jsme tady opravdu velice velkorysí, protože si uvědomujeme tu situaci, uvědomujeme si, že si Tunisko zaslouží takové opatření. A můžeme toto opatření podpořit jen s tím upozorněním, které jsem tady formulovala. Komise říká, že momentálně není problém. Jistě, momentálně problém opravdu není za, z hlediska úrody v roce 2015-2016, ale z hlediska eh, olivového oleje je tady ještě otázka zásob v soukromých skladech a to je také třeba brát v úvahu. Děkuji. Děkuji, proszę Państwa. Termin składania... Děkuji. Prosím, pozměňovací návrhy do 17. listopadu v 11 hodin ve výboru hlasování 1. prosince letošního roku. Děkuji, paní poslankyně. A nyní bych eh, prosil, aby pan předseda se přesunul k nám dopředu. A pokud se týče eh, ten, toho bodu o horských regionech, se eh, přesouvá na jindy. A taktéž, eh, pokud eh, není nic ke schválení doporučení vydaných koordinátorů, tak pokud nejsou poznámky, tak můžeme je považovat za přijaté. Pokud má, někdo něco má, tak prosím, prosím písemně. Takže to je všechno a nyní tedy srdečně vítám pana předseda, eh, předsedu. Poté, co eh, pan Mortar odešel eh, z z e EIB, jeho pozici zaujal pan Pim van Balenkom, který je nyní viceprezidentem banky, který se bude zabývat také otázkami zemědělství. Nás tedy těší to, že se potkáváme. Evropská investiční banka je partnerem eh, pro změny, eh, ke kterými eh, dochází v Evropě a samozřejmě spolupráce s námi tedy mm, na, má pro nás velký význam. Asi bude nejlépe, když přímo dám slovo panu mm, viceprezidentovi. Děkuji, eh, pane předsedo, dámy a pánové, eh, vážení poslanci. Před několika měsíci, 1. Eh, září, jsem požádal vašeho pana předsedu o malé setkání, abych se mohl představit na, na jeho námět řekl, no tak to by bylo dobré, ale bylo by ještě lepší, kdybyste přišel do parlamentu a, a představil se celému a, e, výboru a nejenom mě. Takže já tady e, sedím díky tomu, že a, e, mi to tady navrhl a váš pan a předseda. Jsem požádán, abych a, převzal v Evropské investiční bance odpovědnost za a, zemědělské podnikání, protože Limolt odstoupil a převzal jsem tu odpovědnost jenom proto, že mě o to pan prezident požádal. To je samozřejmě vždycky argument, ale jsem motivován k tomu, abych se v tom pohyboval, protože nejenom, že jsem osobně zvenkova. a moje matka pořád žije na farmě, už eh, tak aktivně nehospodaří jako je na HTMA, ale je tam věkový rozdíl a, a je 85, takže už eh, nemusí být tak aktivní jako dřív. Nicméně a eh, moje hlavní motivace byla, že zemědělství je velice důležité pro života plnou evropskou ekonomiku. Nejenom zemědělství, ale celý agribiznis, eh, rybolov a lesnictví jsou klíčové sektory evropské ekonomiky. A zaměstnávají téměř 12 eh, milionů zemědělců po celém Evropě. Pokud má eh, čísla jsou správně, tak tady máme 1,4 milion nezemědělských firm a, a i celkem 25 milionů pracovních míst. Takže konkurenceschopné zemědělství je důležité z několika důvodů. Zlepšuje soudržnost eh, na eh, venkově. Je důležité pro eh, růst a zaměstnanost, protože pokud se eh, růst vrátil eh, v některých částech Unie, tak nezaměstnanost je stále nepřijatelně vysoká jinde. A myslím, že eh, země tím může sehrát tady klíčovou roli. Je to také ale dobré pro inovace a pro zlepšování životního prostředí. Takže je několik sektorů, kde zdravé a, robustní zemědělství je nesmírně důležité. Po dvou desetiletích eh, nedostatečných investic do zemědělského potravinářského řetězce v EU eh, eh, e v některých zemích je třeba výrazných investic na náhradu zastaralé technologie, infrastruktury a vybavení. A já věřím, že to lze dosáhnout s pomocí Evropské banky, ale také s pomocí soukromého sektoru a, a v souladu s politikou EU. A myslím si také, že e, ten e, zemědělský sektor má nesmírný potenciál. Druhý důvod e, je, že Evropská investiční banka a také je pověřena s akcionáři, tím 28 eh, členskými státy EU, k eh, napomáhání internacionalizaci evropských společností. Jak asi víte, tak Evropská rada minulý rok přijala odpo- tedy závěr na podporu evropských firm, aby byly aktivnější na mezinárodních trzích mimo EU. A banka samozřejmě je bankou pro Evropskou unii. 90% našeho objemu eh, je umístěno v Evropské eh, unii. Je to asi 75 miliard ročně, ale 10% je mimo Evropskou unii. To je nějakých 8 miliard tedy. My jsme tedy například aktivní eh, v Senegalu, a jiných eh, zemích AKT. A to myslím, že je třeba mít eh, na paměti. Za posledních eh, pět let za vedení William Walter, mm, mého přítele a předchůdce, Evropská investiční banka dala už 5 miliard eur do zemědělské, rybolovné a dřevařské výroby a souvisejících projektů. A i moto mého předchůdce bylo a, a zůstává motem banky, že banka je tady proto, aby uvěrovala, a pomáhala mixovat a, a s a garanty Evropské komise, ale také radila. A kromě toho EIB bude podporovat žádosti členských e, států prostřednictvím poradenských služeb, analýz ex ante e, požadovaných e, na použití finančních instrumentů a samozřejmě také k podporování eh, zemědělských záruk v potravinářství. Dále eh, je třeba spolupracovat na podporu výzkumných eh, zařízení v rámci tzv. produktů Inofin. Pane předsedo, eh, tohle eh, měla být výměna názoru, takže eh, já už to zkrátím a řeknu jenom dvě věci. Jedna se týká Junkera. Myslím, že zemědělský sektor by mohl mít prospěch z investic známých jako Junckerův plán, kde komise poskytne záruku Evropské investiční banky k řešení riskantnějších investic. To by mohlo otevřít nové možnosti pro eh, celý sektor i pro banku. V současné eh, době v tomto kontextu vyvíjíme nové produkty, jako jsou eh, záruky pro banky na portfolia a úvěru bank mladým zemědělcům a také lesnickým fondům a také vyjednáváme s Evropskou komisí o Eh, k sdílení rizika, které by umožnily Evropské investiční bance na jednu stranu zvýšit eh, objem úvěru do zemědělství a na druhou stranu dělat eh, riskantnější transakce a už jsme nalezli nové klienty jako zprostředkující banky nebo přímé úvěrování zemědělským družstvům, což je nový sektor. Poslední věc, pane předsedo. Proč jako firma nebo i jako sektor byste chtěli eh, podnikat eh, s Evropskou investiční bankou? Myslím, že je několik důvodů. Jedním eh, je, že jsme konkurenceschopní, pokud jde o naše ceny, což je vždycky, vždycky dobré, jako když se pohybujete na trhu, potom my nevytlačujeme nikoho jiného a naopak se vtlačujeme na trh. Soukromí investoři často ty dostávají podnět, aby eh, se s námi účastnili. Potom poskytujeme dlouhou splatnost, což je velice důležité i pro inovace a eh, investice. Naše technické eh, poradenství je očividně velmi dobré což je také velice dobré při eh, právních eh, prověrkách eh, soukromého sektoru. Známe ta pravidla, což je velice důležité pro malé a střední podniky, takže můžeme jim pomoci dostat se na ty správné úřady. A z hlediska financování je vždycky dobré diversifikovat financování a buďte si jistí, že Evropská investiční banka je eh, partnerem pro financování, eh, i když ekonomika není vždycky v dobrém stavu. Jsme eh, proticykličtí, jak tomu říkáme, takže zůstáváme na trhu, i když přestane soukromý sektor mít zájem nebo nesmí investovat do riskantnějších sektorů vzhledem k regulaci jako je Bazilej 3, kdy eh, komerční sektor má tedy snížit svoji angažovanost. My eh, ji nesnižujeme. Snažíme se eh, naopak se zapojovat ještě více než dříve na základě žádosti akcionářů. Zemědělský sektor je velice důležitý v ekonomice a více než dříve a těším se na výměnu názoru nejenom dnes, ale i v nadcházejících letech. I dokonce, až opustíme tuto místnost, budete, pokud budete mít otázky, zavolejte mi nebo někomu z našeho týmu a, a já se postarám, aby vaše žádosti byly řešeny. Ne vždycky pozitivně, ale každopádně vyřešíme. Jim budeme věnovat. Pokud nemůžeme pomoci, tak nebudeme moci pomoci, tak eh, vám vysvětlíme, proč to nemůžeme udělat. Vážení poslanci, já se pořád ještě učím, takže, takže mě prosím eh, zavalte eh, podněty a náměty a, a já se s týmem v Lucemburku budu zabývat tím, jestli bychom mohli nějak přispět vašemu zemědělskému podnikání. Děkuji za pozornost. Dámy a pánové, eh, přihlásili se o slovo Magines, Des, Rupé, Sandra, Aguilera. Ještě někdo? Ještě pan eh, poslanec Hajtama, Kaputo. Takže po dvou minutách. Paní McInnes. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Eh, vítám vás eh, do našeho výboru. Eh, vy jste nehovořil o přístupu k úvěrům pro individuální zemědělce. To chci tady zvednout, to téma, protože komisař Hogan v létě nezmínil toto jako možnost. A já tady dostávám od dotazy v Irsku, eh, jak, eh, jak se můžu zažádat, kdy to bude, budou tam 3% eh, úroky, nebo jak to vlastně bude. Čili jakou roli tady se hrávají členské země, myslím tedy, zda mohou být prostředníky v poskytování těch úvěrů EIB a také mladí farmáři. My se snažíme pozbuzovat eh, mladé, aby eh, šli do zemědělství, ale samozřejmě začínají s prázdnými kapsami, to znamená, že potřebují eh, financování. Čili tolik mám tedy otázky, tedy přístup k financím od EIB pro individuální farmáře. Pan poslanec Des. Děkuji, pane místo předsedo. Ano, těší mě, že jste nahradil pana Mojtera, kterého jsem měl eh, dobře, dobrého známého. Eh, děkuji vám mimo jiné, že jste také zmínil, že zemědělství mm, to je zatím, to stojí za 25 miliony pracujícími. Eh, u nás v Paporsku máme sice moderní průmysl, ale také eh, zemědělství se eh, my, my tedy máme nejvíce zaměstnaných v tomto agroindustriálním podobném průmyslu, ale zemědělství je také důležité. Eh, navíc tedy situace v různých členských zemích je na tom, eh, je tady velmi odlišná. Například Drive Bank eh, nabízí šestileté půjčku za 1%, na 12 let 1,5%. Zajímalo by mě, jestli vy nabízíte peníze ještě levněji, poněvadž to samozřejmě rád dám dále tuto informaci. Eh, možná by bylo také zajímavé, eh, jaké by byly úroky u eh, ještě dlouhodobější půjček, třeba 20%. Ano, ano, já říkám, že v Evropě na různých místech jsou, jsou, jsou situace různé a u nás třeba jsou momentálně tak nízké úroky, že to je opravdu až neuvěřitelné, takže to je možná zajímavá informace. A mě by určitě zajímalo, nakolik je schopná a připravená Evropská investiční banka jít cestou rizikového kapitálu. To je důležité téma také pro mnoho zemědělců. Já se tedy těším na spolupráci a doufám, že eh, bude mít další příležitost eh, si na to téma povědět. Děkuji, pan poslanec Rope. Děkuji. Eh, mám tady pár otázek na pana místo má pana viceprezidenta. My eh, v Litvě nemáme zas eh, tolik eh, zemědělských družstev a se teprve rozvíjejí. Takže mohl byste třeba říci, hm, já nevím, principy, principy, ve kterých se bude lišit podpora družstev od podpory třeba individuálních. V zemích se hodně investovalo do mléčného sektoru. A samozřejmě, pokud byly eh, rozumné ceny, eh, byl to sektor zdravý, rozvojový a tak dále. Jenomže eh, v krizi už druhý rok za sebou jako stát i jako Evropská unie se nám nedaří s touto krizi vypořádat. V sektoru chybí investice. Například eh, v říjnu až 2% farmářů opustilo eh, své farmy, tedy opustilo tedy produkci mléka a nyní se snaží prodat své majetky. Čili tam skutečně to byla situace taková, kde lidé, ne, lidé neviděli budoucnost. A e, lidé prostě dneska mají ob, strach z půjček, které potřebují třeba na krmiva, vitamíny a tak dále, čili mě by skutečně e, zajímalo, jak byste si představovali, jak eh, tento mléčný sektor, ale také jiné sektory, které jsou velmi důležité pro budoucnost eh, zemědělství, jak můžeme zajistit to, že budou mít skutečně slušnou, eh, slušnou budoucnost. Děkuji. Paní Sandra. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já mám konkrétní otázku. Když eh, tady se hovoří o rizikových eh, operacích, jaké konkrétní riziková operace má na mysli? Aguilera, bardzo proszę. Paní poslankyně Aguilera. Děkuji, pane předsedo. Bylo zajímavé vystoupení aby si člověk mohl představit, eh, co může udělat EIB eh, e pro zemědělský sektor. Zemědělský sektor moc možností, eh, moc znalostí o tom, jak využít těchto půjček nemá. Já souhlasím s paní McGuinness s její otázkou. Ve Španělsku, v mé zemi, vztahy s EIB Eh, především spočívaly v podpoře eh, orgánů, úřadů. A je velice zajímavé vědět, jakou formou je možné působit i v eh, zemědělství. Mně jde zejména o mladé zemědělce. Jaké konkrétní návrhy máte pro podporu, finanční podporu mladých zemědělců? A také, jak je možné pomoci i zemědělským družstvům? Děkuji. Yes, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu viceprezidentovi za to, že mezi nás přišel. Toho si velice vážíme, že tady EIB se bude angažovat v zemědělství. Já bych chtěl mm, zdůraznit některé příležitosti a možnosti, které tady vidím. E, jak to řekli Eh, paní McGuinness a pan Des, skutečně je tady nutno, aby farmáři, zejména ti začínající, eh, měli přístup k účkám, poněvadž jejich podnikání je velmi náročné na kapitál. Ale také za druhé je, eh, by, nebo mohlo by být zajímavé nějakými finančními instrumenty na e, zvládání rizika. Máme třeba nepřízeň počasí a e, podobně. Čili jde o finanční nástroje, které by mohly vést trošku k stabilizaci nebo možná e, ty marže zajistit na delší dobu. A možná také, abychom přitom nespoléhali pouze na veřejné prostředky, ale také na soukromé. A za třetí, zajímala by mě, zda EIB by chtěla investovat do nové výzkumné nebo pilotní projekty. Pan poslanec Kaputo. Grazie, grazie, prezident. Děkuji, pane předsedo. Já vítám eh, to, co nám zde představil eh, pan eh, viceprezident EIB eh, e a já musím říct, že mě těší, že si, se také věnujete zemědělství a, a je to tedy dáno i vlastně tím, že jste z toho prostředí. A nyní tedy k tomu, o čem jste hovořil kde jde tedy o anticyklické působení EIB eh, e na rozdíl tedy od jiných bank. Mm, tady mm, bych eh, rád eh, k tomu trošku více porozuměl. Vy jste hovořil o zemědělství, což je tedy oblast, kde nejsou nějak zvlášť vysoké příjmy. A to znamená, že je tady jsou tady i rizika spojená s externími faktory. Eh, banky eh, vůči zemědělstvům nikdy nebyly příliš eh, příliš otevřené. To znamená, že by to chtělo přijít tady s nějakým novým kanálem, který by byl specifický pro zvládání rizik zemědělství především. Já si také myslím, že eh, eh, mimo jiné jde, je tady eh, to vlastně záležitost potenciálních opatření na přemostění opravdu obtížných věcí. Pan poslanec Jár, ano, pane předsedo, děkuji vám, že jste mezi námi. Já bych měl ještě otázečku k tomu rizikovému kapitálu. Eh, samozřejmě, že víme, že mléčný sektor eh, prochází či prošel obrovskou krizi, a eh, Evropa také nemůže zcela plnit to, co slibuje, to znamená vytvaření zásob mm, nebo intervence. Takže zemědělci mléční, tedy se snaží se s tím pořádat sami. Třeba tedy Eh, vlastním anticyklickým eh, skladováním. No a eh, samozřejmě tady mohou se hrávat roli zemědělská družstva a vy také říkáte, že by tady možná mohla být otázka investic v podobě rizikového kapitálu a to by nebyly jenom stovky tisíc, to bylo víc. Děkuji. tak eh, my víme, že financování eh, projektů infrastrukturních a dalších jsou velmi důležité pro zemědělství. Tak eh, my bychom rádi využívali nové finanční instrumenty a de facto odklánět se od přímých, eh, řekněme, dotací. A eh, samozřejmě, pokud se týče výzkumu, tak to, to je investice do toho jsou zvláště rizikové. Tak já myslím, že mohu poděkovat. Thank you for, eh, for the questions. Děkuji vám za ty otázky. E, budu moci více vysvětlit, co vlastně děláme jako EIB. Možná to ještě není úplně odpověď na vaše otázky, ale e, banka od vypuknutí krize, zejména od roku 2007, se proměnila a je dnes úplně jinou institucí. Byli jsme bankou financující velkou infrastrukturu, to znamená energetiku, sítě, eh, letiště. A to pokračuje dál. Ale eh, už to není 75% našeho portfolia, ale pouhá jedna třetina. Takže ty naše bilance a jejich charakter se velmi změnily. Na infrastrukturu zbývá tedy ta jedna třetina a já předpokládám, že to asi eh, tak zůstane, poněvadž eh, tady bude třeba neustále obnovovat, ale také jenom udržovat třeba v severním eh, podní Vestválsku jsou, eh, je tedy eh, leco zanedbané. No a my tedy se snažíme zpřístupnit prostředky nejenom zemědělcům, ale třeba také eh, malým a středním podnikům, kteří, které potřebují finance v tom řádu, který řadíme do mikrofinancí. A Dále je to takový mix eh, sociálního bydlení, vzdělávání a tak podobně. Já eh, doufám, že vaše kontakty v domácích zemích eh, využijete také k tomu, abyste toto řekli dál, že EIB totiž není pouze infrastrukturní bankou. EFSI Eh, to je něco, co propagujeme po Evropě a je třeba říci, že mnoho firm eh, i, i družstv se na nás obrací, eh, což je velký rozdíl oproti minulosti. Paní McGuinness. Přístup k financím pro farmáře. Eh, tak my máme třeba Irský mléčný fond. Dříve se tomu říkalo Hogenu fond a po setkání ve výboru jsem tedy o eh, tom hovořil s komisařem Hogenem. To bylo a my jsme byli tedy pod tlakem, abychom urychlili vyhodnocovací proces a taky jsme se o to pokusili. Dnes eh, dopoledne jsme spolu hovořili po telefonu, eh, protože ty eh, struktury jsou už hotové a teď jde o to, abychom se, aby tady byla vůle pustit se do toho fondu. Máme trošku problémy s komerčním sektorem. Eh, eh, kdykoliv vstupujeme na nějaký trh, tak eh, komerční subjekty začnou říkat, no a to můžeme dělat sami. Jo, to vždycky takhle je, protože říkají, ano, toto jsou, to je naše zóna, naši klienti, nevstupujte do toho. A my Eh, jakožto veřejná banka eh, respektujeme stejné podmínky, ale vždycky, když slyšíme tyto argumenty, tak řekneme dobře, a proč jste s tím nepřišli dřív? Proč to říkáte, až když jsme se to dopustili my? Ano. Čili my prostě tady do toho vstupujeme a uvidíme, jak to dopadne. Čili to skutečně bude bude realizováno. Byli jsme také pozvozováni, abychom spolupracovali s eh, privátním sektorem. Ano, proč ne? Eh, my máme jenom nějakých 16 vlastních lidí, nevyznáme se příliš na rozvojových trzích, čili my tady máme eh, banku Agricole nebo Rabobank, Credit Agricole nebo Rabobank, čili my se skutečně pokusíme, aby eh, to bylo urychleno a realizováno co nejrychleji. Čili mm, na začátku je ten irský mléčný fond a jak pan Žbé řekl, eh, mělo by se to Eh, zopakovat tak v Evropě, kde trh si o to říká. A prostě jestliže se nám ta koncepce osvědčí, tak eh, ji můžeme replikovat jinde. To je jedna z našich eh, iniciativ, na něž intenzivně pracujeme. Druhá věc, my nyní pracujeme na nástroje, který by pomáhal mladým farmářům Eh, pomáhal mladým farmářům vstupovat do podniku nebo přebírat podniky. To je pro nás úplná novinka. Ale myslím, že eh, můžeme velice dobře využít Junkerových eh, myšlenek a můžeme tedy se pokusit to na trhu realizovat. Paní McInnes jsem se ještě také ptala eh, na daňové reformy, ovšem to je něco, eh, co je vysloveně domenou členských zemí. Pan Des říká 1%, eh, 1% úroků ročních. Je EIB levnější? No, tak e, to je rozdíl mezi situací dnes a před sedmi lety. Před sedmi lety e, jsme měli krizi likvidity. Peníze prostě nebyly. Dnes e, jsou peníze prakticky zadarmo díky panu Dragimu, ale navzdory levným penězům se neinvestuje. Čili není to otázka investic je to otázka eh, ochoty riskovat. A tu ta tady není. A proto zde máme nyní Junckerův plán, který umožňuje bankám jít do většího rizika. Co se týče inovací, to je pana Hedoma. My ano, se pouštíme do inovací a tak tomu bylo už před Junkrovým plánem. To bylo v rámci programu 2020 a Inofin. To pokračuje a doufáme a očekáváme, že v budoucích letech bude narůstat objem těchto operací, to banka může. A také pokud se týče otázky pana Jara o rizikovém kapitolu, nezapomínejte, že my nejenom půjčujeme jako EIB nebo eh, poradenská, nebo že bychom se pouštěli eh, do poradenských služeb, ale my máme také eh, branži rizikového kapitálu. A to znamená, to je takový pokus dostávat se eh, k nebankovním prostředkům. To je důležité, protože evropská ekonomika obecně je příliš závislá na bankovních penězích. Čili pokud eh, máte nějaké nápady, klienty nebo firmy, které by eh, hledali nebankovní, eh, nebankovní financování, no tak eh, ať, ať se na nás obrací, protože my je můžeme napojit na ten Evropský investiční fond. Eh, banky obvykle půjčují velké peníze, 50 milionů a více, tak se říká, ale pro nás to neplatí. my jdeme i do daleko eh, menších, třeba, třeba řekněme nepřímé eh, půjčování, ale i to přímé to může eh, jít až na hranici pěti milionů a to splácení může jít tedy na, na, na řadu let. No, já doufám, že jsem odpověděl všechno, pokud ne, tak to se omlouvám, pokud ne, tak mě je, můžete poslat ještě jedno. Eh, pan předseda, který tady už není, eh, se mě ptal, jestli také eh, ve vodním sektoru máme nějaké činnosti a já musím říct, že ano, že skutečně Belgie patří našim největším klientům, pokud se týče přístupu k čisté vodě a to je důležité nejenom pro zemědělství, nejenom pro vaše země, ale také třeba pro země v subsaharské Africe, kde tedy také fungujeme. My jsme často žádáni, abychom dělali i více, ale často eh, je tady eh, potom ta otázka ještě infrastruktury, eh, která je nebo není k dispozici. Samozřejmě, že eh, ta infrastruktura tady eh, musí eh, být, jinak to nebude fungovat. Tak to, já jsem se vlastně teď soustředil jenom na to, aby, abych hovořil o věcech, které jsou nové, dané tím, že máme i Junckerův plán, to znamená Eh, usnadňování života mladým farmářům, kteří přebírají eh, firmy na svá bedra, eh, snaha o mechanismy, které mohou pomoci tomu mléčnému sektoru. Já doufám, že v jednu hodinu s panem Hoganem zase pokročíme o něco dál. Tak já vám děkuji. Já ještě jednou, pokud jsem nějakou otázku zapomněl, tak se omlouvám. Děkuji vám. Děkuji. Pane Balekom, myslím, že to bylo zajímavé setkání, které nám dalo možnost eh, diskuse o možnosti působení EIB v zemědělské oblasti. Ano, takže určitě je tady no, řada sektorů, které čelí velkým význam, včetně mlečného sektoru a dalších. Takže děkujeme za tuto příležitost. Jistě budou další, kdy budeme muset probrat i další věci. A nyní na závěr doporučení koordinátorů bychom ještě měli, bylo už schváleno předem a e, také zasedání e, našeho výboru příště se bude konat 30. listopadu odpoledne a pak 1. prosince dopoledne i odpoledne. Tím jsme vyčerpali náš pořad jednání a děkuji.